So, so let me start meeting of our... Tak prosím, začneme naši, eh, naše zasedání výboru. Na počátku eh, je tedy pár informací, eh, které musím přečíst, než se dostaneme k prvnímu bodu. Takže první bod je schválení pořadu jednání. Nevidím tady žádný návrh, žádný pozměňovací návrh, takže druhý bod, který je trochu delší sdělení předsedy. Eh, první zasedání ekonu ehm, eh, ve středu eh, tam byli členové informováni ohledně společného zasedání ve středu ráno, kde budeme hlasovat o genderové rovnováze. A abychom tedy, aby nedocházelo k překryvu s výborem taxi ve stejnou dobu eh, požádám, abyste přišli dříve, abychom skutečně začali v 9. Druhá část eh, eh, schrnutí doporučení a rozhodnutí ze zasedání koordinátorů. Za první jmenování tedy absolutorium 2017 SND, Brexit, Předseda hovořil o probíhající situaci, to je poměrně dlouhé. E, ekonomická konvergence, tady je navrhováno tedy proběhlo tedy první slyšení první 21. září. Pracovní skupina o finanční asistenci a program pro Řecko. Předseda hovořil o tom, Eh, že eh, je, musíme o tom diskutovat na ekonu, vzhledem k tomu, eh, že to spadá pod pravomoc tohoto výboru a skupina by měla pokračovat. Koordinátoři se shodli, že 10. října tedy proběhne další zasedání, to již tady proběhlo a na tomto zasedání návrh rozhodnutí ohledně setkání koordin, koordinátorů 23. ledna, 26. února, 18. Eh, března eh, nařízení, kterým se mění nařízení ohledně ESAS, eh, upravený návrh komise a rozprava. Bylo rozhodnuto, že je třeba postupovat co nejrychleji, tak aby se eh, tedy eh, nedělili ty návrhy, aby tam byla jedna zpráva. A bude tedy pouze část, eh, možná rozdělení složky, o tom se bude uvažovat v rámci jednání s radou. Ekonomická zpráva vzhledem tedy k tomu, co proběhlo eh, v září ve Vídni, eh, bylo rozhodnuto, eh, že před dalším zasedáním, ke kterým je předseda přizván, budou zapracovány nové body na setkání koordinátorů. Skupina pro finanční asistenci, výzva tedy k předkládání témat a tak Eh, i s výhledem na zasedání v roce 2019. Eh, mise výboru eh, v prvním poletí příštího roku bylo rozhodnuto o organizovaných návštěvách Deutsche Bank v pondělí Deutsche Bundesbank v pondělí plenárního zasedání ve Štrasburku, tedy rovněž 28. února a 1. března eh, mise do Londýna, následně další eh, body, které budou zahrnuty na setkání koordinátorů eh, investice, revize, problematika třetích zemí, fiskální kompakt, stanovisko jury, žádost o stanovisko jury, případná změna právního základu. Eh, další eh, na základě eh, dotazu ministra Romera se jednalo o veřejném slyšení a otevřeném koordinačním zasedání k 23. říjnu a další zasedání 21. listopadu. A to je pravděpodobně vše, pokud jde o sdělení předsedy. Další bod, eh, zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních, eh, trialog o eh, panevropských programech 15. listopadu proběhl trialog. Komise přišla čtyři neformální materiály ohledně nákladů PEPS, platby, přenositelnost a partnerství a e, byla nalezena provizorní dohodna o e, přenositelnosti a partnerství. Další e, trilog 4. prosince a tím se dostáváme k prvnímu tématu, což je bod 4 na pořadu zavedení podrobných technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění osob obchodu mezi členskými státy. Spravodaj Fulvio Martušelo a máme nyní 25 minut na diskusi. Pan Matušelo tady není, takže je tady pan Egerhort, který se známí se stanoviskem a předám mu slovo a jsem přesvědčen, že schrne tento návrh. A jsem, děkuji vám za to, že jej nahrazujete. Děkuji. Kolegové, dámy a pánové, já přečtu tedy prohlášení jménem zpravodaje, pana Matušelo Především se chce omluvit za to, že eh, není schopen tedy eh, to dnes tady odprezentovat a děkuje eh, mě za to, že ji budu zastupovat. A co se týče tedy těch opatření ohledně konečného systému DPH, to je téma, které Evropa potřebuje již poměrně dlouho. Ten stávající systém dosáhl svých limitů a Cílem je mít tedy jednodušší a lepší eh, regulaci. Stávající eh, rámec se uplatňoval po několik eh, desetiletí, ale vzhledem k vývoji společnosti jednotného trhu a potřeb je nezbytné přijít se změnou. Evropa se ubírá různými směry, je tady celá řada nových výzev a on si myslí, že nemůžeme tedy zůstat statičtí a musíme tedy jít směrem k občanům. Pokud je o e, klíčové potřeby, je třeba podpořit především malé střední e, podniky, e, usnadnit fungování, aby nedocházelo k nárůstu výdajů. Pan Matušelo je tedy velice rád, že může být zpravodajem k tomuto tématu a chtěl by zdůraznit, že tedy Eh, ta práce, na které eh, spolupracují se stínovými zpravodaji, by měla přinést ta nejlepší možná řešení, zjednodušení a napojení na eh, jednotný trh, který tváříme. Pokud jde o čísla ohledně DPH, která poukazují na ty stávající limity, je velice důležité, aby bylo to téma vyřešeno správným směrem. Komise Eh, poskytla velice zajímavá data a eh, s tím spojený dopad. A eh, pan Matušelo si myslí, že je třeba především potlačit podvodné jednání a dopad na Evropu a je třeba chránit Evropu před těmi negativními dopady. Velice se těším na vaše příspěvky, pozměňovací návrhy a pan eh, Matušelo následně eh, přinese komentáře. Eh, takže doufám ve velice plodnou a konstruktivní diskusi a děkuji vám za pozornost. Děkuji za to, že jste přednesl tedy stanovisko zpravodaje JPKFO z SND. Pan Tank. Děkuji. a e, omlouvám kolegu, který tady nemůže být e, dnes, takže hovořím za něj. My velice vítáme návrh komise, pokud je o podrobná technická opatření, e, tak abychom nalezli tedy řešení, zjednodušené řešení, které bude efektivní a které do budoucna v rámci DPH bude fungovat. Eh, je jasné, že stávající systém není schopen potlačovat přeshraniční podvodná jednání. Vítáme tedy eh, ty iniciativy, kdy se eh, zaměřujeme na ty klíčové problémy, protože je to problematika, která představuje ročně asi 41 miliard euro. Je třeba nastavit jasná kritéria, harmonizovaně uplatňovat ve všech členských státech a No, musíme mít tedy tu osvědčenou, eh, osvědčený daňový subjekt eh, a nastavit proto ta příslušná, eh, příslušné parametry. Musíme nastavit kritéria pro ten statut, zajistit dostatečnou transparentnost tohoto statutu a všechny členské státy musí být informovány v případě, že tohoto statutu nebude dosaženo. Eh, pokud jde o eh, neevropské daňové subjekty, tam je třeba rovněž se tím zabývat a zajistit, eh, aby i ty neevropské daňové subjekty byly schopni přispívat do tohoto systému DPH. V rámci eh, spolupráce s pravdaje, a stínové zpravodaje je třeba vést eh, konstruktivní diskusy ohledně nových eh, typů podvodného jednání v rámci tedy systému DPH. Těšíme se na konstruktivní spolupráci se spravodajem a s dalšími frakcemi. Děkuji. Sekár nikoho nevidím, ani z ALDE, ale je tady Molly Kotka to za zelené. Ano, já jsem eh, tady, pracuji na eh, tomto balíčku DPH a my velice vykáme eh, tuto snahu komise změnit legislativní prostředí v rámci tedy oblasti DPH Eh, připomínáme, že eh, tento systém, eh, který byl zaveden v roce 1993, měl být dočasný a je tady celá řada problémů, kterým čelíme mezi jednotlivými členskými státy. A my tedy velice vítáme ten nový balíček. Je pravdou, eh, že stávající systém DPH má celou řadu eh, nedostatků, je eh, nákladný a je tam celá řada příležitostí pro podvodné jednání, ať už karuselové obchody, které představují zhruba nějakých 15 milionů liber v rámci ztrát a tento návrh definitivního systému je eh, krok správným směrem. Eh, měly by se harmonizovat, eh, harmonizovat styk B2B a pokud je o náklady pro podnikatelské subjekty, systém jednotné přepážky, Mělo by to přispět k vyšší produktivitě a mělo by to umožnit lepší potírání daňových podvodů. A vzhledem k tomu, že eh, dochází eh, k nárůstu přezraničního obchodu, je třeba eh, tedy se zaměřit na tuto problematiku, protože tady narážíme na určité daňové omezení. Jsou tady témata, o kterých je třeba podrobněji diskutovat se stínovými zpravodaji a je třeba vést dialog v rámci parlamentu. Musíme vybudovat vyšší důvěru a zlepšit výměnu informací mezi daňovými zprávami Eh, zajistit eh, správné provádění té směrnice. A je třeba poskytnout eh, odpovídající zdroje a nastavit správné priority tak, aby byla zajištěna koordinace. Tak mm, spolupráce mezi daňovými zprávami musí být posílena i v rámci tedy inkasa pohledávek daňových nedoplatků. Stejně jako SD jsme přesvědčeni, že by tady měl být ten statut Eh, daňového subjektu, který by měl být uplatňován jednotně eh, v rámci členských států a nesouhlasíme eh, s tím návrhem, s tím, že by se zvýšil tedy ten strop a musím říct, že se velice těším na spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji. Thank you, Molly. I... Děkuji, Molly. Mám dojem, že všichni poslanci už se vyjádřili. Takže na Catch the Eye nám nikdo nezbyl. Takže já zhrnu, co návrh navrhuje. Jde tady o změnu asi 200 článků směrnice o DPH. Zejména jde o zjednodušení textu, zavedení eh, jednotného eh, portálu online – a výběru um, DPH. Předložili jsme asi 19 pozměňovacích návrhů, zejména tady jde tedy o práva um, parlamentu na informace. Hmm, ještě určitě proběhnou další diskuse na stínových zpravodajích. Um, pokud se nikdo nechce eh, už tedy vyjádřit, máme zde hm, lhůtu 28. listopadu 12 hodin pro předkládání pozměňovacích návrhů, zvážíme je 10. ledna a předpokládáme, že budeme hlasovat 21. ledna 2019. Teď si budeme muset přerušit na 10 minut. Doufáme, že přijdou další poslanci. No bohužel počasí se trošku zhoršuje. Někteří lidé asi mají problémy dostat se sem včas. Takže 10 minut přestávka a o půl začneme znovu. So, dear colleagues, please uh, get seated. We will start point number... Eh, kolegové, už eh, je čas, abychom se tedy vrátili zpátky k našemu programu. Je to bod číslo 5. Eh, tady jde tedy o zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti. A kromě toho Eh, společný systém daně z digitálních služeb. Budeme se tedy, zaměříme se tedy na obě eh, na oba návrhy zprávy. Takže nejprve eh, zpráva Rozatyho. Tady máme přes 100 pozměňovacích návrhů. Hodně z nich předložil sám zpravodaj. Mm, hodně z nich poukazuje na předchozí návrhy CCCTB. Potom se tam odkazuje také na eh, probíhající práci eh, na úrovni OECD a na dohody bilaterálního dvojího zdanění eh, DTAs. Kromě toho tady jde o návrh zavést nějakou přeskumní doložku. Takže jde tady v každém případě o významnou digitální přítomnost a digitální služby. Potom máme tu druhou zprávu, která se týká společného systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb. To je tedy zpráva zpravodaje Tanga. Tady jde například o zvýšení míry zdanění, zavedení eh, doložky o ukončení a také doložky o přeskumu. Každopádně obě zprávy Ehm, se u obou zpráv se tedy předpokládá, že ještě proběhnou další dvě zasedání stínových zpravodajů předtím, než se bude hlasovat. Eh, předpokládáme, že hlasovat budeme 3. prosince. Eh, takže mm, Darius Rosaty, který je zpravodajem k té první zprávě, bohužel ještě nepřišel, protože eh, jeho letadlo má velké spoždění, takže zase dáme slovo náhradníkovi. Yeah, thank you, chair. Um, děkuji, pane předsedo. Já přečtu poznámky pana Rozatyho. Eh, za prvé mnohokrát děkuji stínovým zpravodajům i panu eh, Tangovi za skvělou spolupráci. Děkuji také sekretariátu za veškeré úsilí při předkládání té, tohoto návrhu těch 120 návrhů, včetně 14 návrhů zpravodaje, podporuje návrh komise. Většina poslanců považuje dlouhodobé řešení za velmi důležité, zejména tedy, že vzhledem k tomu, že na úrovni OECD je velmi těžké dosáhnout dohody. Potřebujeme tedy dlouhodobé řešení tak, aby členské státy neuzavíraly unilaterální dohody, což by potom vedlo k regulační nejistotě a fragmentování vnitřního trhu. Zpravodaj tedy děkuje všem členům za spolupráci na tomto velmi důležitém tématu také. Připravuje kompromisní návrhy. Mm, pozměňovací návrhy tedy rozdělil do čtyř kategorií. Jednak ty, co zavrhují návrh komise, Mm, pan Rozaty navrhne zavrhnout tyto návrhy. Potom eh, druhá kategorie, to jsou pozměňovací návrhy tam, kde tedy není možné nalézt kompromisní návrh s většinovým ehm, stanoviskem. Třetí skupina tam, kde je možné vytvářet kompromisy. A čtvrtá skupina pozměňovacích návrhů, to jsou návrhy, o nich se bude hlasovat odděleně. Nebudou tedy součástí kompromisů. Už proběhlo první zasedání stínových zpravodajů a pan zpravodaj je přesvědčen o tom, že se nám podaří nalézt um, kompromisy, které budou podpořeny většinou skupin. Kompromisy pokrývají služby, rozsah služeb, které tedy spadají pod tu významnou digitální přítomnost, povinnost podávat zprávy po třech letech od zavedení směrnice v platnost, potom je tam tedy do, doložka u ukončení Kromě toho tady eh, hovoříme o takzvané Digitex, eh, výběru Digitex. Eh, pan Rozate se těší na další diskusy a děkuje mm, za pozornost. Děkuji mnohokrát. Obě zprávy si vezmeme, si projednáme společně. Spravodajem k té druhé zprávě je Paul Tank, který se také věnuje těm dlouhodobým řešením jako stínový spravodaj. Vezmete si to společně nebo nechám to na vás. Děkuji, pane předsedo. Já tedy začnu tou zprávou Rozatyho k té významné digitální přítomnosti. Stínové Stínové zpravodajové se tedy už sešli v kolegiálním duchu a navázalo to na to, e, co jsme tedy projednávali v rámci CCCTB a <clears throat> je potřeba mít významnou digitální přítomnost a vlastně jedno, to je naše hlavní doporučení v té zprávě. Tady e, vlastně nejde o doporučení pouze pro e, evropské daňové systémy, ale pro vnitrostátní. My dáváme tedy přednost strukturovanému přístupu, to je nutné a stále ještě hovoříme o rozsahu významné digitální přítomnosti. My bychom měli zahrnout i e, zboží, služby, které se prodávají online. Také bychom měli znovu projednat to, otázky dvojího zdanění, e, co se tedy týče té významné digitální přítomnosti. Ale ty diskuse e, probíhají tedy v pozitivním duchu a Ehm, je to taky v rámci, eh, nebo navazuje to na rozhodnutí, které už Evropský parlament přijal v rámci CCTB. Takže jako všem, eh, teď se vlastně dostávám k té své zprávě, že bychom měli tu ehm, významnou digitální přítomnost mít vždy propojenou s tím společným systémem daně z digitálních služeb. Eh, to je také velmi důležité a zde chceme řešit neférové zdanění technologických gigantů, jak jim říkáme. Eh, takže tohle to je něco, co bychom měli řešit. Mm, o tom se hovoří nejenom u nás, ale třeba i na Ecofinu 4. prosince Eh, k tomu proběhne eh, velká diskuse. My k tomuhle tedy budeme hlasovat 3. prosince a k tedy k tomu DST jsme ještě nezačali eh, jednat v rámci stínových zpravodajů, ale zatím se tedy hovoří vlastně o oblasti působnosti, o rozsahu. Chceme tam zahrnout digitální obsah Máme pozměňovací eh, návrhy, které chtějí, aby se tam začlenilo i eh, online prodej zboží. A to vlastně taky rozšiřuje oblast působnosti. Takže hodně kolegů si myslí, že bychom oblast působnosti měli opravdu rozšířit. A stávající návrh komise se třeba vztahuje na Google nebo Facebook, ale nevztahoval by se na Amazon a Netflix. Potom máme diskusi o si eh, Prahu. Máme tam 150 milionů, což někteří navrhuje, potom kolega Lange navrhuje eh, navýšit práh, ale tam bychom asi měli rozlišovat velké a obrovské firmy nebo velmi velké firmy, takže to je určitě zajímavé. Tam bychom měli mít 3% míru od 25 milionů do 100 milionů a 5% nad 100 milionů. Takže tohle to jsou tedy návrhy Estelange a o co tady jde. Jde tady vlastně o eh, dočasné opatření, které by se zaměřilo hlavně na ty eh, giganty a Musíme si ale dát pozor, abychom nezatížili um, rychle rostoucí startupy. Kromě toho ta doložka o ukončení platnosti to je dočasné řešení, dokud nebudeme mít strukturální řešení. Ono je to určitě logické, abychom to propojili se zavedením jak CCCTB a STP té digitální přítomnosti, tedy významné, protože potřebujeme mít evropský, evropský systém zdanění podniků, ale i vnitrostátní systémy. Potřebujeme obojí, abychom mohli upustit od dočasného opatření, ale to je tedy hudba budoucnosti. Doufáme, že to přijde brzy, ale do té doby bychom tedy měli mít nějaký eh, tedy společný systém daně z digitálních služeb. Děkuji. Thank you very much for your statement. Eh, Děkuji. A nyní za EPP ke zprávě eh, Pavla Tanga. Toho nahrazuje Lope Montaně, takže já vám dám hned slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat oběma zpravodajům za jejich práci a návrhy a omlouvám pana eh, Mato, který se nemohl zúčastnit eh, kvůli tomu, že je na misi společně s členem delegace pro rybolov jakožto koordinátor EPP. Eh, pan Mato má za to, že eh, návrh stabilního fiskálního systému je eh, zcela nezbytný abychom měli trh, který tvoří více než 500 milionů spotřebitelů. Eh, co se týče eh, daně na audiovizuální služby, eh, tak má za to, že Evropský parlament musí být realistický a musí se snažit konstruktivně přispět k debatě, která probíhá na radě. Má za to, že každý podnik musí zaplatit to, co má tam, eh, kde se ten zisk vytváří a že cílem je potřeba nalézt eh, rychlé řešení, tak aby eh, všechny podniky platily své daně aby se stanovily podmínky v rámci hospodářské soutěže, které eh, budou eh, rovnocené také pro tradiční podniky. Eh, momentálně v rámci vyjednávání existují čtyři hlavní body. Za prvé, jaké služby by byly předmětem této daně. Potom za druhé, 3% sazba, tak jak to navrhuje komise. Za třetí, významná revizní doložka a potom závěrem zaručit, že se bude jednat o přechod přechodné opatření a až budeme mít konečný systém, tak eh, daň eh, na digitální služby by měla skončit. Co se týče těch prvních dvou bodů, tak pan Mato nesouhlasí s návrhem zpravodaje a má za to, že rozšířit oblast působnosti a zvýšit daň, že to jsou eh, opatření, která je potřeba ještě zevrubně prostudovat. Některé členské státy, jako například Španělsko, už eh, přichází se svým vlastním návrhem a ani nezvýšili sazbu, ani nezvýšili nebo nerozšířili oblast působnosti. Zvýší-li se tato daň eh, nebo oblast působnosti, tak to je možnost, ale je potřeba mít dopad, eh, studii o dopadu, tak aby se zajistilo, že se bude jednat o přiměřená opatření. Parlament o tom nemůže rozhodovat, aniž si bude jist, jaké budou dopady. Jednou možností by bylo požádat eh, Evropskou komisi prostřednictvím striktní revizní klauzule, aby provedla hodnocení dopadu, kde by se zjistilo, zda-li tato opatření jsou vůbec eh, proveditelná. A co se týče čtvrtého bodu, pan Mato považuje za zcela zásadní, aby se pokračovalo v úsilí s cílem dosáhnout definitivního opatření a aby digitální daň byla pouze eh, přechodná. A závěrem zdůrazňuje úlohu Evropského parlamentu a že naší úlohou by mělo být konstruktivně přispět do této Eh, diskuze, ale že musíme mít eh, vždy na zřeteli, jak komplikované to je na radě. Musíme se postarat o to, aby toto opatření posílilo náš jednotný digitální trh a ne, aby některé členské státy se rozhodly, že budou provádět svá vlastní opatření, přičemž jiní své návrhy zmrazí. Děkuji, pane předsedo, a děkuji celému vyjednávacímu týmu za úsilí. Děkuji vám za EKR. Eh, e eh, tady eh, je Ashley Fox, ale nikdo tady není. Alde, pan Petr Ježek je nahrazen panem Tremozou. Děkuji. Já jsem koordinátorem pro tyto dva návrhy a hovořím jménem pana Ješka, který ještě není v Bruselu. Eh, co se týče zprávy eh, eh, Rosaty, pokud jde o tuto významnou digitální přítomnost, tak se uznává významná práce pana zpravodaje a různé pozměňovací návrhy byly předloženy a toto tedy uznává pan Rosaty. Pan Rosaty je velmi rád, že byl soustředěn veškerá pozornost na SPD a že cílem je zajistit eh, co nejdlouhodobější eh, řešení. Eh, náš zpravodaj je rovněž rád, že dlouhodobé řešení bude respektovat integritu malých podniků a pan Ježek proto také vítá návrh CEMI, mých eh, kolegů, kde se žádá komise, aby posoudila, zdali eh, služby, které jsou pokryty touto směrnicí, takže by eh, měly být by měly vstoupit v platnost tři roky po přijetí toho na návrhu, takže on je tedy přesvědčen, že se dojde k rozumnému kompromisu a že ho bude tedy brzo dosaženo. A potom, co se týče toho druhého návrhu, jehož zpravodajem je Paul Tank, tak já eh, přečtu jeho připomínky, které mi před několika minutami zaslal. Jak už eh, eh, řekl pán Petr Ježek na minulých schůzích, eh, vítá pokrok a také návrhy ze strany zpravodaje a také stínových zpravodajů, co se týče toto návrhu. Především vítá následující prvky, otázky, o kterých se hovořilo na zasedáních, a to, že je potřeba zajistit kritérium oblasti působnosti ADSC DST a že se zajistí, že e, žádný podnik nebude spadat po tuto e, působnost a proto e, pan Ježek vítá návrhy, aby, hod, aby komise přišla k hodnocení za tři roky, ne za dva roky, tak jak je to v článku 24. Petr Ježek rovněž vítá ten fakt, že pan zpravodaj souhlasí s tím, že ta daň by se měla omezit na eh, podniky, eh, eh, které mají celosvětový obrat 750 milionů eur, což by tedy omezilo dopad na malé a střední podniky. Ovšem, pozněvací návrh ze strany našich kolegů, že součástí této uh, definice osoby povinné k dani nad 25 eh, milionů eh, eur obratu eh, v celé Unii, takže to by mohlo být problematické pro některé členské státy, protože to by mohlo vést k zátěži. A podle jeho názoru my musíme mít na zřeteli, že tato směrnice je zatím pouze přechodným řešením. A to je, proč pan Ježek by mohl souhlasit s tím, aby DST by se týkalo Eh, podniků, které mají obrat celosvětový 750 milionů eur. A závěrem pan Ježek nesouhlasí s pozňacím eh, návrhem, eh, který nedávno předložilo několik kolegů, a to, že by se sazba DTT e stanovila na 5 e u obratu nad 100 milionů eur. Petr Ježek je přesvědčen, že toto by Mm, bylo negativní pro několik členských států a to si nemůžeme dovolit, chceme-li dosáhnout kompromisu do konce roku. A proto pan Ježek by chtěl eh, eh, vybídnout ostatní členské, ostatní eh, kolegy, aby podpořili návrh, pokud je o DCT činící 3%. DST, děkuji vám za Eh, připomínky od pana Ježka. Eh, paní eh, Eva Jolisa zelené tady není, tak dáme slovo paní Scott Kato. Já opět pohovořím k oběma návrhům. Co se týče zprávy pana Rosaty, děkuje stínová zpravodajka za odvednou práci, má za to, že je velice eh, důležité, že jakmile se, eh, stanoví definice významné přítomnosti, tak je potřeba zhlednit eh, bilaterální daňové dohody, protože jinak zůstanou velké mezery. A to se týká e, také toho, že rada byla pověřena toho, aby vyjednala se třetími státy e, daňové dohody. A velmi by tedy zpravo, eh, stínová zpravodajka ocenila, aby to zohlednili ostatní zpravodajové. Co se týče doložky ukončení platnosti, tak eh, to by se mělo týkat eh, obou směrnic, co se týče otázky CCTB a významné přítomnosti, protože pokud se přijme jenom první, tak to by nebylo pozitivní pro otázku vyhýbání se daně a transferových cen. Víme, že je důležité, abychom eh, měli eh, minimální sazbu napříč EU v případě korporátní daně, eh, protože my si myslíme, že jinak tato situace bude pokračovat a nebo naopak se ještě zrychlí. Eh, co se týče zprávy Paula Tanga, tak opět děkuji za odvednou práci a chceme říci, že my podporujeme rozšíření oblasti působnosti, tak aby to pokrylo takové platformy, jako je Netflix či Amazon a chceme eh, zdůraznit eh, ty naše argumenty, protože v digitálním světě velice obtížné odlišit uživatele a spotřebitele, protože oba přispívají k přidané hodnotě digitální Eh, společnosti eh, podporujeme eh, rozšíření ze 3% na 5% v případě této sazby. Co se týče Prahu, tak zde nesouhlasíme se stínovými zpravodaji, protože my chceme, aby byla my eh, navrhujeme, aby místo 750 milionů tam bylo 50 eh, milionů ten eh, limit. My si myslíme, že už tento limit je dostatečně vysoký a my si myslíme, že je potřeba vyvinout tlak na komisi a radu, aby to rozhodnutí padlo co nejrychleji. My si myslíme, že je důležité zde Eh, eh, odkázat na článek 116 FEU, eh, protože zde by se mohlo využít kvalifikované většiny a pan Juncker i pan Moskoviči přislíbili Evropskému parlamentu, že toto budou řešit v souladu s článkem 116 a myslím si, že je dobré využít tohoto příslibu je důležité, aby Evropský eh, parlament řešil otázku daňové spravedlivosti, eh, protože bohužel zatím členské státy na radě v tomto směru tolik nepokročily. Eh, děkuji. Moli, nejsou tady stínoví zpravodajové z GUE, NGL, EFDD a ENF. Chtěl bych vědět, zda někdo se hlásí do Catch the A. Paule, chcete zareagovat? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zareagovat tedy velmi eh, stručně eh, chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich eh, připomínky o co se jedná v případě e, daně digitálních služeb e, DST. Musíme zabránit té situaci, kdy prostě e, země si hrají na svém vlastním písečku. Jedná se o návrh, o to, abychom neměli samostatné návrhy, jako třeba ve Španělsku, v Itálii nebo ve Spojeném království. Musíme se soustředit na vnitřní trh a chceme-li mít integritu vnitřního trhu, tak musíme diskutovat o oblasti působnosti a o té sazbě. Musíme mít rovné podmínky pro všechny je důležité se na toto soustředit a proto je potřeba diskutovat o eh, sazbě a je potřeba diskutovat o oblasti působnosti. Ten problém, který máme, je, že když žádáme o hodnocení dopadu, tak to bude velmi komplikované, protože se jedná o eh, mm, nejasný prostor a je potřeba mít eh, politickou vůli. A jak říká pan Ježek, je potřeba mít rychle tu revizi, ale nepotřebujeme nebo nemůžeme mít hodnocení dopadu, protože jinak to bude zpomalené a e, pokud budete tlačit na DST a další věci, tak potom přivedete USA ke stolu. Potom máme otázku BEPS. Jednalo se o těch e, pět e, klíčových bodů a tento bod byl potom z programu Eh, stažen. A toto je tedy způsob, jak Evropská unie eh, může eh, tlačit i na to mezinárodní řešení, nejenom v Evropě. A závěrem bych chtěl říci, že plně souhlasím s tím, že je důležité, abychom v Evropě pokročili nejenom v oblasti DST, ale také co se týče významné přítomnosti. A v případě DST budeme muset mít většinové hlasování v rámci spolurozhodování. Ty eh, společnosti mají opravdu eh, velké, eh, mají velkou moc a my musíme moci působit jednotně jako EU a jedno to mít nebudeme, ale musíme mít aspoň většinu. Děkuji. Alane? Děkuji, pokud dovolíte, pane předsedo. Budu hovořit eh, po eh, zpravodaji, takže pokud... Eh, ale francouzsky. No, je voudrais soutenir... Chtěl bych v zásadě podpořit to, co říkal Paul Tang. Je třeba si uvědomit, že u toho návrhu jistý je to celkem urgentní, protože eh, členské státy, některé členské státy zavádějí vnitrostátní eh, legislativu a to by bylo zcela absurdní, bylo by to směšné, ty daně by byly, by, byly, by měly být symbolické, jinak eh, odradíme digitální investice na vlastním území a jak to vysvětloval Paul, naším zájmem je, a vy jste to také říkal, pane předsedo, Eh, abychom měli stejný daňový systém v této oblasti. Eh, jedná se o novou eh, daňovou oblast, nové technologie na celém území jednotného trhu. Poltong o tom již hovořil a já bych rád doplnil, že pokud jde o studie dopadů, ty bychom potřebovali, ale zatím je nemáme a členské státy odmítají je dát radě, eh, což je eh, samozřejmě eh, předmětem kritiky a my pak musíme tedy předkládat návrhy a nebudeme vědět, jaké budou konkrétní dopady. A vzhledem k tomu, že ta výnosnost bude pár jednotek miliard euro v celé EU, myslím, že ve Francii to bude méně než 500 milionů euro, pokud jde o roční výnos, takže ten hospodářský dopad není nějak tragický. A ty přínosy nebudou nějak zásadní. A ať již jde o DST nebo dlouhodobý eh, návrh, tedy dle zprávy Rosety, Ehm, volat potom, aby se OECD vyjádřila před Evropskou unii, to znamená, že budeme mít takovou velice defenzivní, ehm, defenzivní pozici. Ehm, já bych pouze připomněl, že američané přesně před rokem schválili zásadní daňovou reformu, která se týkala přímých daní, daní fyzických osob, daní právnických osob a ani eh, chvilku eh, si nekladli otázku, eh, zda tedy stojí za to, to o tom diskutovat s OECD nebo s někým jiným, co jim přinese ten nebo nepřinese ten americký systém. Pokud my chceme nejprve diskutovat v OECD se Spojenými státy a nejenom s nimi, i s ostatními, tak si myslím, že bychom nejprve měli mít svůj vlastní evropský systém, měli bychom mít jasné stanovisko a teprve poté můžeme rovno, rovnoprávně diskutovat. Jinak eh, žádný systém mít nebudeme a budeme muset pouze následovat to, co se děje ve Spojených státech. Eh, Děkuji, Alané. Já v zásadě sdílím to stanovisko, že bychom měli pomoci Unii Eh, aby ten návrh skutečně byl přetaven v praxi. To je velice důležité. Eh, je to důležité pro daňové politiky, pro eh, rovný trh a i naši úlohu ve světě. Takže je třeba, aby ta skupina zpravodajů, stínových zpravodajů, pomohla parlamentu posunout se dál i vůči radě a komisi. Takže děkuji mnohokrát za tuto diskusi a máme tady zpravodajku eh, k dalšímu bodu, ale možná, že nyní budeme muset eh, asi na 10 minut eh, přerušit, takže začneme ve čtvrt na pět a bude to paní Sander a podpora využívání trhu pro růst malých a středních podniků. Takže začínáme za 12 minut. Dear colleagues, uh, would you be so kind and sit down so that we can start? Kolegové, prosím, zaujměte opět svá místa a budeme pokračovat dalším bodem. we have 20 minutes dedicated to point number Máme nyní 20 minut na bod 7, podpora využívání trhu pro růst malých a středních podniků. Spravodajkou je eh, Anna Sanders, EPP, a eh, jedná se i o pozměňovací návrhy, ale předám slovo spravodajce, protože myslím, že ona to mnohem lépe vysvětlí, o co se jedná. Merci. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte poděkovat eh, Eh, stínovým zpravodajům za pozměňovací návrhy, které předložili a chci rovněž poděkovat za diskuse a práci, kterou jsme eh, společně odvedli. Tento text eh, se týká trhu pro růst malých středních a podniků a mělo by to být skutečnou příležitostí pro takové startování těchto specializovaných platform pro malé a střední podniky v Evropě. Až do posud vznikly pouze tři platformy a pokud tedy chceme podpořit eh, tento trend, eh, měli bychom poskytnout další úlevy, abychom přitáhli více malých a středních podniků na tento trh a abychom rovněž umožnili rozvoj nových platform. Jak již jsem připomněla, malé a střední podniky představují eh, více než 99 firm v Evropě a sehrávaly klíčovou úlohu při tedy eh, opětovném rozjezdu ekonomik po krizi. Eh, existuje celá řada programů pro malé a střední podniky, ale velice často eh, je poměrně obtížné tam zakomponovat tedy specifika malých a středních podniků, především pak v těch finančních textech, kde se nabízí jen poměrně málo úlev. Existuje totiž eh, neustále riziko fragmentace. Já tomu rozumím, této obavě, a mm, je nezbytné, abychom poskytli eh, významnější úlevy. A s tím se pracuje v tomto textu. Vzhledem k tomu, že jsme již poměrně pokročili, proběhla dvě zasedání se stínovými zpravodají, technické zasedání dnes odpoledne. A e, mohu tedy asi říci pár slov e, ohledně e, pokroku v našich diskusích. Myslím, že jsme skutečně se posunuli hodně ku předu, celé řady témat, jako smlouvy o likviditě nebo ustanovení o revizi ohledně jednotlivých sektorových legislativních textů. Chtěli jsme také upřesnit některé záležitosti tam, kde byly takové určité šedé zóny v legislativě. Řekla bych, že dnes máme eh, ještě jednu otázku, kterou musíme dořešit a to se týká eh, těch eh, seznamů, které se předkládají příslušným orgánům a vysvětlení o e, tedy poskytování privilegovaných informací. Takže tady jsou taková dvě stanoviska. Já doufám, že se nám je podaří sladit. Je tady e, stanovisko, které hovoří o tom, že tyto informace musí firma mít a musí být e, schopna je poskytnout příslušnému národnímu orgánu na vyžádanou a pak je tady další stanovisko, které hovoří o tom, že tyto informace by měly být zasílány systematicky. Takže to jsou takové ty dva eh, body, kde je to ještě zablokováno. Já bych eh, volala potom, aby eh, tyto informace byly poskytovány pouze na vyžádanou, protože pokud budeme systematicky zasílat informace příslušnému orgánu, tak budeme mít striktnější Eh, pravidla u těchto trhů pro růst eh, pro malé a střední podniky než u regulovaných trhů, které jsou vyhrazeny pro další pro jiný typ firm. Pokud chceme tedy ulehčit malým a středním podnikům, nemůžeme říci na jedné straně, že jim odlehčíme a na druhé straně vytvořit striktnější pravidla. Takže to jsou takové dva body, které bychom ještě měli prodiskutovat, pracovat na nich a možná pak ještě třetí bod týkající se pravých hodnot ale nechceme eh, zasahovat do MIFIDu, do prospektusu. Eh, to jsou věci, o kterých ještě budeme hovořit, tam ještě nemáme úplně jasno. Budeme pokračovat. Zítra eh, setkáme se se stínovými zpravodaji, ale již nyní bych jim ráda poděkovala. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tu vaši zprávu a informace o pokroku, za SND, Nina Gill. Děkuji, pane předsedo, a děkuji An za její zprávu a za prezentaci a děkuji rovněž eh, komisi za ten návrh, protože eh, skutečně pokud chceme eh, posílit přístup eh, na kapitálové trhy pro financování malých a středních, středních podniků, eh, máme tady směrnici Prospectus, kde jsme tedy toto zahrnuli. A jak již tady zaznělo, je tady tedy pár zasedání, proběhlo pár zasedání pracovní skupiny eh, k tomuto tématu a jsem velice ráda, že moje pozměňovací návrhy ve velké míře byly zapracovány do kompromisu, se kterými přišla eh, zpravodajka. Eh, moje pozměňovací návrhy usilovaly o to, aby tady byla rovnováha mezi lepším přístupem k financování na jedné straně a ochranou investorů na straně druhé. A v rámci těch eh, kompromisů si myslím, že se nám podařilo skutečně nalézt eh, rovnovážný stav. Rovněž eh, souhlasím s tím potíráním administrativní zátěže. Je důležité, aby vnitrostátní příslušné orgány eh, postupovaly tedy i v této oblasti. Eh, co je pro mě asi nejvíce kontroverzní, to je definice malého a středního podniku. A já samozřejmě chápu, eh, že je potřeba tady navýšit tedy tu prahovou hodnotu proti MIFIDu, ale z 200 eh, eh, milionů na 750. Eh, tady u tohoto bodu si myslím, že naše frakce bude zastávat názor, že bychom měli být opatrnější. MIFID teprve vstoupil v platnost a již měníme definice a nepokládáme si otázku, jaký to bude mít dopad. Chceme více pobídek pro malé a střední podniky, Eh, tak, aby mohly eh, tyto podniky eh, využívat trhy pro růst. Ale v některých členských státech, když půjdete nad 750 nebo 500 dokonce, tak mm, překročíte určitý organizační rámec té dané zemi, takže má to určité dopady Eh, nejen ohledně přístupu na ten trh pro růst, ale může to i podkopat eh, i určité snahy, které vedeme v oblasti potírání eh, daňových úniků a tady vytvoříme určitou spirálu. A může tady dojít i k určitému neporozumění, pokud jde o způsobilost pro čerpání různých fondů. Takže pokud bychom tady měli mít eh, nějaké změny těch stávajících eh, čísel, tak musíme zajistit, že to skutečně bude vhodné pro tuto oblast a eh, že skutečně tady nepřipravíme o financování ty skutečně malé a střední podniky. Takže to je takový klíčový kompromis, který musíme nalézt v rámci pracovní skupiny. Jinak děkuji a těším se na výstup z, toho, z této práce. Děkuji, Nino. Z EKR tady nikdo není, pokud se e, nemýlím. A pan Třemoca z ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Sander za odvedenou práci v duchu spolupráce s ostatními stínovými zpravodaji a budu hovořit anglicky, protože moje francouzština není dostatečná, abych mohl pokračovat. Eh, kolegové, je třeba si uvědomit určité dopady eh, na malé a střední podniky. To je taková základní eh, podnikatelská síť. Já tady zastupuji eh, katalánskou eh, liberální stranu, kde je eh, asi až půl milionu malých a středních podniků, takže i pro nás, jako pro další oblasti EU, e je to velice důležité, aby malé a střední podniky měly dostatečný přístup k financování. Nina o tom hovořila. Také děkujeme komisi za ten návrh. Potřebujeme posílit přístup malých středních podniků na kapitálové trhy. Je třeba rovněž eh, poznamenat, že eh, malé a střední podniky nemají eh, stejné příležitosti všude. Možnosti v severských zemích jsou možnosti přístupu k financování úplně jiné než například na jihu, kde je problém, že malé a střední podniky většinou mají pouze jeden zdroj financování, což jsou Eh, bankovní eh, úvěry a eh, je třeba, abychom dosáhli určité harmonizace a rozšířili ty osvědčené postupy v celé EU. Pokud je o ty jednotlivé kompromisy, kompromis A, tam chceme, aby jsme sehrávali klíčovou úlohu, protože ty zkušenosti by mohly být klíčové. Jinak můžeme asi souhlasit se všemi kompromisy a e, pokud jde o kompromis B, chtěli bychom, abychom na zítřejším zasedání e, to ještě zvážili, protože se nám více líbilo to původní znění. A kompromis C, i zde si rovněž myslíme, jak již o tom hovořila Nina, že nechceme tady e, budovat eh, další eh, byrokratickou zátěž pro malé a střední podniky. v rámci našich požadavků eh, pro jejich přístup k financování. Takže to je třeba zohlednit v kompromisu C, jinak souhlasíme kompromis E a ty nové podmínky pro přístup k likviditě, to je samozřejmě relevantní aby eh, tedy eh, bylo možné ty cené papíry eh, umístit na trh. Uvidíme, jak to zítra dopadne. Doufejme, že se nám podaří nalézt konsenzus a širokou většinu. Děkuji mnohokrát. Thank you, Mr. Tremosa. We don't have a report. Děkuji. Nemáme zpravodaje za zelené a López Permiro za GUE. Takže poslední stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Úvodem bych chtěla poděkovat paní eh, Sander za její práci a že pracovala na tak komplikované a technické otázce a že se eh, snažila o zohlednění veškerých názorů. My si myslíme, že pomocí těchto technických úprav eh, se tento nástroj nezlepší ani jeho využívání. My si myslíme, že by se měla změnit celá koncepce tohoto programu a proto si myslíme, že zde tedy se ta očekování nesplní. Ze strany malých a středních podniků existuje nedůvěra, pokud je o mechanismy financování, protože to představuje skutečné eh, riziko, co se týče eh, vlast, eh, existence samotných podniků. Proto chceme zdůraznit význam komunikace a informací jakožto z nejdůležitějších prvků. Zároveň je potřeba posílit všechny ty mechanismy, které zaručí, že se neohrozí vlastnictví existence podniku, jakmile se <clears throat> podniky eh, obrátí na eh, tyto uh, finanční nástroje. Co se týče definice malých a středních podniků, tak by se to mělo týkat právě těchto podniků a neměly by existovat pochybnosti o tom, kdo uh, může využít tento nástroj. Uh, protože co se týče eh, podniků, které mohou eh, využít toto financování, tak jejich stabilitu a rovnováhu nemůžeme ohrozit, protože bychom přišli o možnost kontroly tohoto specifického trhu. Zároveň si myslíme, že je také vhodné, abychom zjednodušili a zmírnili veškerou administrativní zátěž a že je také potřeba eh, hájit úlohu národního regulátora. Je potřeba, aby tento trh byl transparentní, bezpečný a aby sloužil nejenom malým a středním podnikům, ale také veřejnému zájmu. To jsou tedy naše hlavní pochyby, ale samozřejmě budeme nadále spolupracovat, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Thank you. This was our last uh, Děkuji. Eh, to byla poslední stínová zpravodajka. Nevím, zda paní zpravodajka se k tomu chce vyjádřit. Ne, nemám k tomu žádný specifický komentář. Ještě jednou děkuji kolegům a e, zítra budeme pokračovat e, v diskusi na tomto tématu. Rád bych zdůraznil, že velice vítám tu snahu o spolupráci a jsem přesvědčen, že se vám podaří nalézt e, vhodné řešení 3. prosince bude hlasování a na plenárním zasedání to ještě nebyl stanovený termín. A nyní Eh, můžeme přejít eh, bez jakékoliv přestávky k bodu 8 zavedení programu Fiscalis pro spolupráci v oblasti daní. Spravodaj eh, Sven Gigold rovněž se budeme zabývat pozměňovacím návrhům a jich tam 77 od kolegů a celá řada od zpravodajů. A byl jsem informován, že se tady, je tady snaha o nalezení kompromisu a předám slovo eh, zpravodaji a následně stínovým zpravodajům. Takže pan Gigold. Um, yes, uh, well, thank you very much, Chair. Uh, just would like to inform you that uh, the... Děkuji mnohokrát. Rád bych vás tedy informoval o tom, že kompromisní návrhy byly předloženy, distribuovány. Politicky také chci říci, že to je velmi nudná zpráva v kontrastu s významem samotné věci. V této sněmovně máme dobrou tradici eh, pomáhat Evropské unii bojovat proti daňovým podvodům, neplacení daní, vyhýbání se daňovým povinnostem a tak dále. A musím říci, že pozměňovací návrhy vlastně jdou stejným směrem. Potěšilo mě, že napříč politickým spektrem ještě se dostanu potom k jedné výjimce, ale jinak eh, všichni podpořili klíčové myšlenky, které jsem zavedl do zprávy o fiskalis. Ehm, hovořili jsme také s dodatečnými za, zainteresovanými stranami. To potom vedlo k určitému doladění některých návrhů, ale v zásadě všechny ty návrhy byly podpořeny a já jsem zase zapracoval všechna Eh, zlepšení, která navrhli kolegové. Takže tam vlastně nebyla žádná velká kontroverze ohledně zvýšení transparentnosti projektu. Chceme zajistit, že politické priority, které jsme si zde stanovili, například v rámci našich zvláštních výborů, jsou potom zohledňovány, když financujeme zlepšenou spolupráci mezi vnitrostátními daňovými orgány. E, taky nám jde o navýšení rozpočtu, tak abychom sladili rozpočtové návrhy e, vlastně s celkovým tím zastřešujícím e, rámcem MFF. Bohužel někteří kolegové zde nejsou z EKR, kteří nepodpořili návrh podpořit rozvojovým zemím, tak aby spolupracovali na, multilaterální, na multilaterálních systémech výměny informací. To je velmi důležité, protože v rozvinutém světě už se nyní dělají takovéto automatické výměny informací. Některé rozvojové země s tím mají problémy a Evropská unie by mohla pomoci se svými zkušenostmi. Mm, taky vlastně nad rámec eh, Evropské 27. 28. Oni také nepodpořili prioritní seznam eh, témat, které bychom si definovali zde, které by potom bylo jakýmsi vodítkem pro stanovování priorit v programu Fiscalis. Bohužel ti, kteří tedy předložili nej, nejzásadnější pochybnosti o tom návrhu zde nejsou ehm, na debatu, ale ehm, dobrá. Proběhne další zasedání stěnových zpravodajů 28. Eh, listopadu. Realisticky očekáváme všeobecnou dohodu. Eh, hlasovat bychom měli 27. listopadu a potom to půjde na plenárku, protože to spadá tedy do toho víceletého finančního rámce. My se zde snažíme na stole takový dobrý postup, chceme být rychlí u témat, kde se snadno shodneme. Fiskal se užitečný program, prokázal svoji přidanou hodnotu a my jsme rádi, že můžeme přispět k tomu, že ještě zlepšíme. Děkuji. Děkuji mnohokrát za odprezentování této nudné, ale důležité zprávy. E, ale nevyjádříš se za EPP? Pan Stolian tady není, zastoupíš jej? Byl bych velice rád, ale neznám e, stanovisko kolegy Stoliana, takže mohu pouze říci, že naprosto sdílím filozofii, o které hovoří pan zpravodaj. A myslím, že eh, je velice vtipný, když eh, říká, že to téma je nudné, protože z politického a hospodářského hlediska je to zcela zásadní téma. A eh, pokud se nám podaří toto posunout dál v průběhu našeho volebního období, boj proti optimalizaci a daňovým podvodům, a zavádění evropských eh, pravidel až eh, k CCCTP, tak myslím, že jsme nestratili čas. Děkuji. Thank you very much, Alan. No, děkuji mnohokrát. A nyní za SAD pan Baje, paní Berez. Baje, eh, stínu zpravodajka a já jsem vlastně stínovou zpravodajkou stínového zpravodaje. Takže eh, naše frakce velice vítá tuto zprávu a uvidíme, jak dopadnou kompromisy. A samozřejmě otázka, na které nám nejvíce záleží, je, zda tedy tam budou zakomponovány naše pozměňovací návrhy, zda tam nebude nějaké překvapení, ale důležité pro nás je Eh, sladění za 3, 4, 5 a 6 a otázka eh, zdanění právnických eh, osob, výměna informací, informování, tedy z hlediska nových výzev, software a tak dále. Pak je tady potřeba informovat o problémech v rámci spolupráce daňových zpráv v Evropě a je tady Otázka zastoupení daňových zpráv v Bruselu a snažit se tedy e, rozbít ty ledy mezi daňovými zprávami, které e, se spíše snaží pracovat ve své slonovinové věži a chtělo by to tedy takový celkou změnu přístupu. A máme pozměňovací návrh 74, který opět připomínáme a tomu odpovídající úvodní ustanovení, kde navrhujeme, aby v rámci těchto eh, setkávání a seminářů mezi jednotlivými orgány eh, byli zastoupeni i eh, zástupci odborových svazů těchto zpráv, protože odborové organizace jsou si někdy dobře vědomy těch rizik takto separátních politik a možná by bylo užitečné je tedy propojit. Tak eh, měla by to být taková menší nezávislá jednotka a myslíme si, že by mělo docházet k pravidelným kontaktům, případně i s Evropskou komisí, s námi, eh, tak, abychom byli informováni o podmínkách spolupráce. Pokud jde o e, lepší spolupráci e, daňových e, orgánů, praní špinavých peněz, tady podporujeme zpravodaje a stejně tak si myslíme, že je nezbytné připomenout, že digitalizace a vývoj digitální ekonomiky, to je výzva sama o sobě, kterou nevyřešíme programem Fiscalis, ale je jasné, že Fiskalis eh, musí eh, připravit tedy a upravit eh, svoje nástroje a zohlednit tedy tu digitalizaci v rámci kontrol. Máč, madam. Děkuji mnohokrát, paní Beres. Za EKR jste tedy není zpravodaj, což je smutné, ale je zde pan Tremosa. Děkuji. Já jsem také koordinátor, takže stejně jako paní Beres, tady budu stínovat stínové zpravodaje. Naši stínovou zpravodajkou je Karolina Nachtahal a chci říct si, vážený e, příteli Svene, Karolín mi řekla, že si odvedl velmi dobrou práci, takže ti gratuluji. Teď tedy přečtu stanovisko naší stínové zpravodajky. Sven předložil velmi pozitivní zprávu. Máme šest eh, záměrů v pozměňovacích návrzích, které jsme předložili. Jednak eh, jde o to, abychom posílili evropské členské státy, pokud to rozpočet umožní, tak potom se můžeme zaměřit na rozvojové země. Za druhé, opatření proti podvodům na straně jednotlivých členských států by pouze posunuli ty podvodníky do eh, okolních členských států, takže je potřeba koordinace. Fiskalis by měl umožnit modernizaci eh, nástrojů pro podávání zpráv a předkládání auditů. Za čtvrté, liberálové podporují mm, navýšení rozpočtu do 308, 238 milionů eur a podporujeme před průběžnou zprávu o víceletém finančním rámci, která byla předložena minulý týden. A za, na závěr liberálové nechtějí vyžadovat opakované podávání zpráv. A pak chceme vytvořit jeden, jednu výroční zprávu, eh, která tady bude předložena za všechny členské státy. Děkuji. Děkuji. Dneska jste opravdu skvělým náhradníkem vašich stínových zpravodajů. Je zde někdo jménem GUE? Nemáme nikoho za e NF, takže se můžeme vrátit. Ještě ke HDI. Komise? Ne? Takže dám znovu slovo zpravodaji. Vážení stínoví zpravodajové, stínových zpravodajů, Aláne, my jsme v zásadě eh, zapracovali všechny pozměňovací návrhy eh, skupin, které se zde vyjádřily. To tedy platilo i pro pozměňovací návrhy pana Stoliana. K tomu, co říkala Pervánč za SAD, já podporuji váš návrh takovéhoto semináře, ale z našich předchozích debat jsem eh, pochopil, že spíše jde o něco institucionalizovanějšího na evropské úrovni. A taky pravděpodobnost, že eh, české státy by něco takového přijali, abychom měli fisk, úřad Fiskalis, který by potom mm, koordinoval mezi vnitrostátními eh, daňovými orgány, že by to asi nebylo přijatelné, takže proto to v té zprávě zatím není. Žádný pozměňovací návrh to ani nenavrhuje. A pokud vás to tedy e, zajímá, e, tím se obracím na SAD, prosím, navrhněte to na zasedání stěnových zpravodajů v úterý. Já proč tomu nic nemám. Co se týče pozměňovacích návrhů ALDE, my jsme to zapracovali do kompromisu s výjimkou jednoho, protože tam si myslím, že to je e, tedy právně nemožné. Vy jste tedy navrhli, abychom měli tento prioritní seznam na úrovni 1, který by se potom napravil delegovaným aktem. Takže buď máme něco na úrovni 1, ale to už se potom nedá měnit takovýmto aktem v přenesené pravomoci, a nebo máme něco v tom delegovaném aktu, ale pokud je to na úrovni 1, nemůžeme to měnit um, aktem v přenesené pravomoci. Já jsem ale otevřený diskusi. Abych to ještě jednou zhrnul, e, Pokračujeme v dobré spolupráci na tomto tématu a snažme se zajistit, aby Fiskalis bylo stále více transparentní, abychom měli taky jasné politické vedení e, ze strany Evropského parlamentu a také více zdrojů, protože už prokázalo svou přidanou hodnotu. Děkuji mnohokrát, děkuji jak vám, tak dalším stínovým zpravodajům. Na výboru budeme hlasovat 27. listopadu a to znamená, že jsme ukončili bod číslo 9. Nyní se děláme pětiminutovou přestávku a Potom budeme pokračovat. Eh, předsedat bude paní Beres, která eh, přijala žádost o předsedání. Takže začneme za pět minut. Euh, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux avec euh, une demi-minute euh, d'avance sur le. Takže budeme pokračovat. Eh, dostáváme se k bodu 9. Eh, přeskum eh, zprávy Nina Gill ohledně, já to tady mám jenom v angličtině, nízkouhlíková referenční kritéria a referenční kritéria pozitivního dopadu uhlíku. Eh, projednávání pozměňovacích návrhů eh, s tím, že výbory ITRE a ENVY eh, rovněž předkládají své stanoviska. Nina Gil, prosím, máte slovo. A kolik je tam pozměňovacích návrhů? 242, takže to je hodně témat. Děkuji. Paní předsedající, chtěla bych všem připomenout, že když bych to měla rychle schrnout, tuto zprávu, tak to je, že je eh, důležité, abychom eh, zjednodušili referenční hodnoty ve eh, finančním sektoru a že se zde nesoustředíme na ten trh niž, ale že chceme, aby to bylo v souladu se závazky Eh, pařížské dohody. A my se eh, snažíme, aby to bylo i v budoucnu konzistentní, aby existovala právní jistota a je potřeba eh, to navázat na taxonomii. Já jsem přišla s několika myšlenkami, tedy podpořit konkurenceschopnost tohoto odvětví, a že eh, musíme analyzovat eh, také poplatky, tak aby byly eh, transparentní a také tam revizní doložka s cílem analyzovat dopad tohoto nařízení také, co se týče referenčních hodnot tohoto trhu, jestli je to v souladu s Paříží. Máme tedy 242 pozměňovacích návrhů Eh, když bych tyto návrhy měla eh, seskupit, tak eh, my jsme o tom jako stínoví zpravodajové diskutovali následujícím způsobem. Za prvé, to je ten název, který jste uvedla, tedy nízkouhlíková referenční kritéria a referenční kritéria pozitivního dopadu uhlíku. Neexistuje konsensus, nějaký dohodnutý konsensus, že by Eh, tyto názvy eh, vlastně vyjasňovaly cíl tohoto návrhu. Eh, proto naším cílem bylo, aby název, ale i definice byly jasné a aby to nebylo zavádějící pro investory. A zároveň jsme chtěli, aby udržitelnost a finance byly tedy takto dány do souladu. V 92 návrzích je mnoho navržených názvů, třeba eh, klimatický přechod, eh, referenční hodnoty negativního dopadu, referenční hodnoty pozitivního dopadu eh, a potom referenční hodnoty v saldu z Paříží a další. Já vám dnes eh, rozdám eh, kompromisní návrh ohledně těchto názvů a uvidíme, zdali se můžeme eh, dohodnout na dvou či třech názvech. Záleží to na tom, jak bude probíhat diskuze ve středu. K tomu budeme mít schůzi, kde se na to zaměříme. Potom další oblast, kde jsme měli 25 pozměňovacích návrhů tak eh, to se týká aktu přesné pravomoci komise. My jsme přešli od vynětí eh, veškerých aktů přesné pravomoci vůči komisi a eh, je velká diskuze ohledně úrovně 1 a úrovně 2. Máme kompromisy, které vám také poskytneme kde se zaměřujeme na to, jak můžeme eh, co nejvíce eh, definovat úroveň 1, aniž bychom byli příliš eh, preskriptivní a musíme mít pragmatický přístup. A potom další oblast, které se týká 50 pozměňovacích návrhů, to se týká přílohy a to je ohledně toho, jakým způsobem eh, by se měla zapojit eh, komise, jaká by měla být její úloha či úloha dohledu nebo nějaký model licencování. A v závislosti na druhu metody a dokonce padl návrh, eh, že by se to mělo nechat na podnicích, protože oni disponují potřebnými znalostmi v této oblasti. A potom závěrem oblast, eh, která se týká eh, prodloužení přechodné období pro kritické referenční hodnoty, tak k tomu byly předloženy tři pozměňovací návrhy. Eh, dva jsou od EPP, od stínového zpravodaje Sandra a také od koordinátora EPP pana Markuse Webera a také od ALDE, od, od Caroline Vím, že existují obavy ohledně toho, eh, jak to vypadá s eh, nařízením o referenčních kritériích. Já ale si nejsem jistá, zdali eh, řešením tohoto konkrétního problému, což je ten návrh o referenčním kritériu, takže zdali se to vyřeší tímto návrhem, což je o co se snažíme. Vím, že také došlo k pozměcím návrhu ohledně ISIS proto bych e, potřebovala od vás e, nějaké vodítko ohledně toho, zdali tato otázka se má řešit e, v rámci tohoto návrhu, což by bylo problematické, protože my si říkáme, že chceme mít lepší legislativu a toho zde v tomto návrhu nedosáhneme. Proto bych si chtěla vyslechnout vaše návrhy. Já potom eh, na základě této diskuze předložím eh, kompromisy, potom až si vyslechnu vaše názory. Myslím, že tedy vyčkám názor kolegů, než eh, se k tomu ještě dále vyjádřím. Děkuji za Pepe. Ale nás nahrazuje. Ano. Děkuji. Eh, já jsem stínový eh, stínového a to, tak to běží celé eh, odpoledne a máme 40. výročí umrtí Žaka Brela a je třeba uctit i tady na Ekonu a jeho nejznámější píseň hovoří o tom neopouštěj mě, zůsta, nech mě, abych zůstal stínem tvé ruky a A v tomto duchu bych eh, tedy se eh, chtěl vyjádřit za Ansander. Dle ní eh, by měly být umožněny minimální požadavky pro ty uhlíkové indexy a v rámci EU a ráda by, abychom zůstali realističtí, protože nemůžeme sjednotit všechny indexy eh, v souladu s pařížskými dohodami. V rámci tohoto to nařízení chceme především eh, snížit eh, emise skleníkových plynů. Nezdá se vhodné rozšířit působnost textu, protože by se stal méně čitelný pro investory. Komise, jak to připomíná zpravodaj, počítá s určitými opatřeními úrovně 2, jsou tam technické aspekty a to o tom rovněž zpravodajka pojednává a pokud se jedná o politická témata, mělo by to být předmětem politické dohody eh, zákonodárců. Pokud jde o metodiku eh, těch, kteří spravují indexy, eh, je klíčové, aby ta pravidla byla dostatečně flexibilní, umožnila finanční inovace a technologickou eh, adaptaci eh, v co nejkratším možném termínu. Rovněž eh, třeba, aby i v příloze byla zachována ta flexibilita. zpravodajka. rovněž o tom hovořila. Dnes tedy někteří ti zpráci, kteří jsou v třetích zemích, nebyli registrováni v Evropě. Máme tedy určitý sklus v tomto postupu a Evropské finanční instituce tedy již nebudou moci používat tyto indexy od roku 2000 20 a je tady určité riziko finanční destabilizace a je tedy nezbytné, abychom se na toto téma podívali dopodrobna. Eh, navíc eh, vzhledem k významu opatření úrovně 2, tak jak jsou zakotveny v tomto textu, Ansander si myslí, že by ten text se měl uplatňovat pouze eh, poté, co budou uveřejněna opatření úrovně 2 a rovněž se jí zdá nezbytné, aby eh, v tomto přechodu k udržitelnější ekonomice nebyly eh, a priori vyloučeny některé, eh, některá odvětví. Cílem je, aby všichni tedy přispěli k tomu udržitelnějšímu chování a vyloučení, de facto vyloučení některých odvětví by bylo v rozporu s přístupem komise. Děkuji. Merci. Děkuji vám. za EKR. Nikdo? Liberály, stínová zpravodajka zde je, prosím, máte slovo. Merci beaucoup. Dear Mrs. Jill. Eh, vážená paní Gill, vážení kolegové, jak už jsem se vyjádřila v minulosti, já plně podporuji návrh komise, což znamená, že jsem při, že věřím ve vytvoření eh, eh, rámce pro eh, referenční eh, kritéria v této oblasti. A eh, takováto značka by vedla k vytvoření nových standardů. Efektivita tohoto znamená, že využití navržených referenčních hodnot bude ale na dobrovolné bázi. Bude-li to povinné a chceme-li definovat standardy pro nízké emise či pro jiné standardy, Eh, tak to není žádoucí, protože to přináší následující rizika. Za prvé, bylo by velmi komplikované definovat, kdo by spadal do působnosti a zároveň by bylo velmi jednoduché se tomuto vyhnout. Za druhé by existovalo riziko, že buď bychom předepisovali eh, metodiku, která by zabraňovala inovacím na trhu, anebo Eh, by to eh, vedlo k tomu, že komise činí regulátoři by museli definovat, eh, jaká referenční kritéria by měla existovat a co by to obnášelo pro zákazníky, protože nezapomeňme kolegové, že referenční hodnota sama o sobě neurčuje směřování kapitálu. To záleží na volbě investorů. Děkuji vám za zelené, Monisko Kado. Děkuji, Prevanš, děkuji Níně za velmi konstruktivní práci na tomto návrhu a mm, jsme rádi, že uspořádala několik eh, schůzí stínových zpravodajů a diskuze byly velmi plodné. Co se týče diskuze ohledně definice či názvu těchto obou referenčních eh, hodnot pro uhlík, eh, tak jak to prezentuje komise, tak diskuze Ehm, došli k závěru, že by se toto mělo eh, změnit, eh, protože nemůžeme být eh, příliš preskriptivní, také co se týče kombinace obou referenčních hodnot. Nejdůležitější je, aby se stanovila metoda měření emisí a proto, co se týče návrhu komise, tak si myslíme, že parlament by měl převzít vedoucí úlohu v této oblasti a že bychom měli přijít se zlepšením. Je potřeba eh, stanovit eh, referenční hodnoty pro klimatické změny a my si myslíme, eh, že do těchto referenčních hodnot by se měly zahrnout pouze ty takzvané zelené podniky. Bude se jednat pouze o malý počet podniků, ale musí se to jasně definovat pro účely investorů, kteří se rozhodují, kam budou investovat své podniky. Je důležité, aby se nedocházelo k takzvanému greenwashingu je eh, důležité, aby eh, tyto eh, firmy se zasadily o dekarbonizaci. Je také důležité, aby tyto plány dekarbonizace byly, se daly ověřit. Mm, jedná se o firmy, které zatím nejsou zelené, tak je důležité, aby měly možnost se do tohoto programu zapojit a to co nejrychleji. My ale nejsme pro uh, definici či metody, které by uh, kompenzovaly otázku emisí uhlíků. Uh, Eh, protože ty eh, firmy, které si stanovily eh, takovéto hodnoty, tak velmi úspěšně přispěly k dekarbonizaci. Co se týče dohledu nad referenčními hodnotami, tak my jsme ochotni pracovat s ostatními frakcemi, abychom zajistili kvalitu těchto referenčních hodnot, pokud jde o inovaci. Co se týče poskytovatelů těchto referenčních hodnot, tak je důležité, aby také mohli využít posledních poznatků v této oblasti. My si myslíme, že některé pasáže komise jsou eh, eh, nadbytečné, eh, to se týká některých finančních referenčních hodnot jako zelení chceme, aby se vyněly určité části a chceme, aby nás tomto ostatní frakce podpořily. Zároveň závěr, závěrem si říci, že jsme zcela proti tomu, aby tyto referenční hodnoty byly v té zastřešující směrnici a v tomto směru jsme eh, představili naše pozměňovací návrhy. Myslíme si, že se jedná o lobbystické eh, aktivity ze strany finančního průmyslu. My si myslíme ale, že tyto aktivity nemají místo eh, na trhu. Tyto pozměňovací, tyto změny jsou důležité, abychom um, um, zabránili uh, narušení trhu, ale my nic takového se z našeho názoru neprokázalo, pokud jde o finanční stabilitu. Uh, Ehm, vidíte, že už existuje eh, velká dohoda v této oblasti a jsem optimistická, že budeme moci se spravodajkou v této oblasti pracovat. Děkuji za tento příspěvek. Eh, Gua evidentně zastoupena není. To tež platí i pro ostatní frakce. Komise se nepřeje vyjádřit, takže jí slovo nedávám. A pokud jde o HDI, tak eh, Pnika jeden a následně další. Prosím. Been working with the taxonomy and own initiative. Děkuji. My si uvědomujeme, že eh, problém je, že bychom se neměli zaměřovat pouze na klima. protože pak se vytváří problémy, které jsou způsobené tím, že nebereme v potaz ostatní tedy otázky, které nakonec ovlivní e, i samotné klima. E, tady máme třeba příklad e, palmového oleje, který jednu dobu byl podporován. A kromě toho, bychom měli si stanovit nějakou mm, úroveň, minimální úroveň respektování a než, ne, neškození, ne, ne to, abychom neškodili životnímu prostředí. Um, v žádné legislativě většinou nepředkládáme eh, takzvané černé seznamy, ale asi to opravdu není nejefektivnější způsob, jak to dělat. Každopádně mm, ty benchmarky by měly odrážet negativní dopady. Ono to není úplně jednoduché, jak to tedy udělat s tím mm, prostřednictvím těch benchmarků. Benchmarky vychází z indikátorů, z ukazatelů a my k tomu máme zprávu z vlastní iniciativy. A chceme, aby se to eh, zohlednilo v podobném duchu i v taxonomii. A my si tedy myslíme, že by se to mělo zohlednit i v těch um, kritériích, těch benchmarkcích. Um, ehm, Má to třeba nějaký dopad na biodiverzitu, má to eh, nějaký dopad na klima a podobně. A když se to vypočítává, měli bychom to vypočítávat na základě harmonizovaných indikátorů, které se teprve vytvoří. A kromě toho bychom měli používat eh, analýzu životního cyklu a Pak máme třeba různé výpočtové metody v jiných sektorech a podobně, ale pokud použijeme tyto ukazatele, můžeme ukázat, Tady je to třeba plus nebo mínus pro biodiverzitu, jaký to má dopad na životní prostředí nebo třeba na sociální vztahy a podobně. To je třeba v tom případě eh, palmového oleje, bychom měli pozitivní dopad tady, ale negativní dopad zase jinde. A tam bychom tedy měli jakousi tabulku, tam bychom měli všechny ty plusy a mínusy a mohli bychom se eh, dobře rozhodnout. Takže mm, ukázalo by se, že pokud budeme dovážet zbytky, například toho palmového tuku z jiných částí světa, tak eh, ta eh, klimatická stopa potom bude negativní a Nemohli bychom tedy říct, že toto kritérium je pozitivní, to znamená, že dává zelenou tomuto chování. Mm. Toto je důležité pro klimatické změny, pro energetickou účinnost, pro to, co můžeme dělat v oblasti tehdy finančního sektoru. Určitě by tedy stálo za to mít takovýto eh, harmonizovaný přístup, eh, co se týče těch kritérií, benchmarků, co se týče taxonomie. Mm, a dalších oblastí. Takže eh, bylo by dobré, kdybyste mohli eh, tohle zohlednit, až budete finalizovat pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you, Chair. Uh, and I would like to subscribe... Děkuji. Já bych se také na to vyjádřil. Nemělo by to být pouze zaměřeno na eh, ten přístup, eh, který byl zmiňován, musíme, eh, musí to být ku prospěchu planety a eh, lidstva. Souhlasíme i s dalšími body, které zazněly v rámci tedy té due diligence. Nesmíme zůstat tedy v té zelené nice a mm, ty benchmarky jsou velice důležité eh, pro důvěryhodnost celého akčního plánu. Takže to, eh, s čím přijdeme, to by měl být takový ten hlavní proud a eh, signál pro trhy. Takže takový signál by měl vyslat Evropský parlament a musíme tedy se vydat tímto směrem. Pokud jde o ty benchmarky, Předseda té skupiny na vysoké úrovni hovořil hodně obšírně o těch e, benchmarkách, ale e, může to být do určité míry e, zavádějící a to on zdůrazňoval, takže já osobně jsem předložil pozměňovací návrh a to se stahuje eh, právě na to sladění s pařížskými dohodami, abychom z nich vycházeli a Cílem toho mého pozměňovacího návrhu je, abychom do čtyř let sladili benchmarky s pařížskými dohodami. Eh, takže cílem je, abychom měli takový ten eh, hlavní přístup v rámci našich rozhodovacích procesů. Pak je tady celá řada dalších pozměňovacích návrhů, rovněž i z pera Nina Jill, kdy ti správci kritických eh, významných eh, benchmarků musí eh, pracovat na tom, aby to bylo v souladu s implementovanou legislativou EU. Ne tedy sladit všechny benchmarky, ale ty kritické. A já jsem chtěl zdůraznit, Eh, eh, že eh, tedy ta příslušná skupina klade velký důraz na ty benchmarky, tak i vzhledem k tomu dopadu na finanční aspekty. Děkuji. Já osobně bych také se k tomu ráda vyjádřila a poskytla pár bodů do rozpravy, Eh, ty uhlíkové benchmarky. Eh, víme, že probíhá diskuse na úrovni skupiny na vysoké úrovni, tak abychom rozšířili to spektrum a zohlednili eh, všechny aspekty environmentální, sociální z hlediska veřejné zprávy. S Týmanem jsme rovněž o tom diskutovali a to je věc, eh, která tam zazněla. Eh, pokud se příliš vymezíme na problematiku uhlíku, tak eh, hrozí riziko, že promarníme nějakou příležitost. Strategie méně než dva stupně, to je takovou hnací silou, abychom se dostali do této diskuse, ale souhlasíme s tím, že toto samo o sobě nestačí. Druhý bod – nesmíme se dívat pouze na tu technickou stránku revize indexů. Proč eh, máme tuto diskusi? Protože eh, se snažíme eh, tedy prolomit to eh, mlčení mezi dvěma eh, světy, tedy financí a eh, ekologických změn, méně než dva stupně. A to přemostění, to je to, o co se snažíme tady, v tomto rámci. Takže myslím si, že je velice důležité se zamyslet nad tím, jak tedy to E, ale pokud možno i SG je zohledněno, aby to nebyly pouze takové okrajové indexy, které by Eh, firmám umožnili eh, říkat osoby, že jsou odpovědné, občanské a tak dále, ale abychom mohli zakomponovat veškeré ty indexy, zda nyní nebo potom, já nevím, ale neměli bychom opouštět myšlenku, že musíme sladit eh, ty indexy s tím, s těmi dalšími tématy. Pokud jde o harmonogram provádění, neměli bychom to neustále odkládat, Eh, tedy to, co můžeme zavést okamžitě, to bychom měli zavést okamžitě a nemůžeme říci nejprve taxonomie a pak eh, to ostatní, protože dobře víme, že taxonomie v tomto volebním období eh, pravděpodobně asi tedy to se nám asi nepodaří dotáhnout do konce. Vidím to i z pohledu tedy kolegy. Takže ta šance, že bude nějaký konkrétní výstup v rámci tohoto volebního období, to je, ta je poměrně slabá, takže měli bychom schválit, co schválit jde. A poslední bod k tomu, co říkala zpravodajka, v pozměňovacích eh, návrzích, eh, což jsou tedy eh, takové ty či legislativní průkopníci. Je to vlastně způsob, jak znovu otevřít eh, jednání, které jsme vedli k předchozímu textu, především ohledně těch kritických eh, benchmarků. Tam jsou pozměňovací návrhy, které já už znám na spaměť, protože jsou to stejné pozměňovací návrhy jako ty, eh, které předkládali stejní autoři v rámci revize dozorových orgánů. Což je rámec, eh, který řeší právě nařízení a kritické benchmarky, takže myslím, že abychom postupovali konzistentně, tak eh, musíme tuto otázku eh, vyřešit, pokud rozhodneme, že je třeba ji řešit, je to otázka harmonogramu, implementace, zavádění kritických eh, benchmarků, kdy ty dozorové orgány hovoří o tom, že je to příliš komplikované, že to neumí, že potřebují více času, ale měli bychom eh, tedy si vymezit diskuzi, vymezit čas i pro diskusi dozorových orgánů nad tímto nařízením a nad otevřenými otázkami. A jestli eh, tomu dobře rozumím, tak to je i stanovisko eh, předsedy, eh, tedy řešit ty pozměňovací návrhy i v tomto rámci. Paní zpravodajko, pokud chcete uzavřít tuto diskusi. Ano, děkuji mnohokrát. A děkuji všem za komentáře především stínovým zpravodajům, se kterými se ještě setkám tento týden. Pokud jde o ostatní, eh, já se pokusím eh, zohlednit některé jejich požadavky eh, při diskusi se stínovými zpravodaji. Serpent Paul, chtěl bych říci, že můj původní návrh se již poměrně významně zahrnuje i na začlenění S a G a ne pouze E. Já jsem zdůrazňovala, že v té, tom schrnujícím stanovisku e, je uvedeno, že bereme na vědomí, jak, se k tomu, jaké stanovisko k tomu zaujala skupina na vysoké úrovni a zda to tedy máme sladit všechny benchmarky či některé. Ve svém původním návrhu jsem se zaměřovala na všechny eh, benchmarky. Ostatní eh, stínový možná s výjimkou jednoho, eh, hovořili o tom, že tam nemůžeme mít všechny, že to tak nemůže být Eh, případně, že by to tam mělo být eh, variantně. Takže eh, v rámci toho druhého pozměňovacího návrhu bych chtěla zajistit, že tam budou používány ty klíčové benchmarky jako kritické či významné benchmarky, protože u těch všech by tady nebyl souhlas všech stran, takže tam budou ty kritické, ty významné, ale to je vše ještě tématem eh, diskusí nad eh, kompromisy, takže uvidíme. Eh, po, ano, já jsem to, co říkáte, na to jsem se zaměřovala v návrhu zprávy. Je to skutečně i o důvěryhodnosti parlamentu. A pokusíme se eh, to zohlednit eh, i v rámci diskuse o kompromisech. Stínoví zpravodajové i mm, mají tedy eh, i rozličné stanovisko na, to, na ten časový rámec, takže budeme o tom diskutovat postupně v rámci pracovní skupiny. A já vím, že komise Eh, tedy se v tuto chvíli nechtěla vyjádřit, nicméně eh, v rámci pracovní skupiny eh, zaznělo hodně kritiky na metodu, kterou používají pro výpočet snižování emisí. A zaznělo něco o aktualizaci, tedy Eh, těch metod a následně zrušení tohoto přístupu. Takže zda by komise se mohla krátce vyjádřit alespoň k tomuto bodu, jak je to tedy s tou eh, metodikou. Myslím, že by to bylo užitečné i pro eh, pokračování našich diskusí ve středu, takže pokud někdo je schopen se k tomu vyjádřit. Euh, komise, změnili jste tedy stanovisko, ano? Děkuji za příležitost odpovědět na vaše otázky. Co se týče eh, specifického témata metodiky, eh, souhlasíme eh, s tím, že proběhla další činnost a to je v rámci podskupiny číslo 2, technická expertní skupina, která zajišťuje tuto problematiku a jedním z hlavních cílů je právě definovat Eh, tu nejvhodnější metodiku, která by byla eh, která by zajistila eh, maximální objem dat a zohlednila vývoj na trhu a aby do koncepce tedy těch referenčních kritérií a kritérií pozitivního dopadu zahrnula ten rozměr ESG. Takže to je mandátem této skupiny. Děkuji mnohokrát, děkuji za toto upřesnění, které pomohou zpravodajce v rámci její činnosti při přípravě kompromisů a připomínám, že hlasování proběhne 3. prosince. A dostáváme se k bodu 10 na pořadu jednání. Je to zpráva Wolfa Klince o přes, přezraniční distribuci fondů kolektivního investování. Jestli tomu dobře rozumím, je koordinátorem eh, koordinátor ALDE bude udělat eh, stínového zpravodaje Wolfa Klince. Takže, Ramone, máte slovo. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, le député Klins eh, n'est pas ici. Děkuji. Poslanec Klinc tady není a on mi dal tedy pár slov, abych to zmínil. Unfortunately make it, uh, uh, coming to the meeting on time and, Vážení kolegové, bohužel se nemohu dostavit na eh, toto zasedání včas, eh, takže posílám své vyjádření. Většina pozměňovacích návrhů jde v podstatě stejným směrem jako zpráva, jako návrh zprávy, takže bude možné zapracovat do mm, kompromisu. První eh, návrhy kompromisů už byly rozeslány stínovým zpravodajům minulým týden. Ve středu tohoto týdne proběhne eh, tedy diskuse o těchto návrzích. Jsou tam tři hlavní věci, které je potřeba prodiskutovat. Za prvé, definice a podmínky toho marketing, eh, premarketingového režimu, a potom také vlastně jde o marting, definování marketingových aktivit. Takže jde tedy o uvádění na trh a EPP, EKR a ALDE předložili několik společných pozměňovacích návrhů. Rada signalizovala, že podporuje návrhy parlamentu. Takže se ptám komise, zda mohou přijmout ty eh, navrhované návrhy. Děkuji. Děkuji. Je tady eh, fiktivní zpravodaj EPP e Alana Maso. Eh, děkuji. Teď jsem tím skutečným stínovým zpravodajem. Eh, já bych chtěl i přes absenci poděkovat eh, zpravodaji za mm, práci, kterou odvedl a za způsob, jakým eh, vždy se snaží zohlednit stanoviska stínových zpravodajů a zohlednit veškerá doporučení. Rád bych pouze připomněl pár bodů, které se nám zdají významné. Mm, premarketing, vypadá to, že tam nalezneme konsenzus abychom rozšířili kapacitu eh, premarketingu i na stávající fondy s tím, že toto by platilo eh, eh, pro země a tedy ty předobchodní průzkum v zemích, kde ještě fondy nevykazují činnost. Eh, reverse solicitation a pojistky. Myslím, že tam se nám podařilo nalézt konsenzus eh, a jsem velice rád. Je tady eh, problém, pokud je o rozšíření tohoto nástroje na fondy UCITS. Fondy UCITS dle našeho názoru zdaleka nejsou pouze tedy retailovým produktem. Není tedy důvod aby eh, do toho nebyly zakomponovány a aby i ti eh, ne-retailoví investoři eh, toho nemohli využít. Představují totiž významnou část těch prostředků, které jsou tady investovány. Pokud je o úlohu ESMA, podporujeme vytvoření portálu ESMA, abychom eh, racionalizovali notifikační eh, dokumenty mezi jednotlivými orgány, a to především z praktických důvodů. Eh, pokud tedy bude výměna informací mezi příslušnými národními orgány, tak je třeba, aby to procházelo přes tento portál. To je nástroj, který je inspirován z toho, eh, co děláme v rámci nařízení prospektus. Poplatky. Tady podporujeme eh, to, eh, s čím přišel zpravodaj a pan Kamal, racionalizace kurzů tak, aby to podléhalo efektivní dozorové činnosti. Pokud Jde o Brena Eize a jeho pozměňovací návrh, který podporuje EKR eh, ohledně víceletého finančního rámce. Tady si myslím, že to je eh, debata, na kterou všichni si velice dobře vzpomínáme a myslím, že nemáme příliš chuť se do toho pustit znovu. A pak je tady bod, který je třeba ještě eh, vyjasnit. Výjimka USIPS a PRIPS. To velice dobře znáte. Paní předsedkyně, myslím, že eh, zpravodaj bude souhlasit s tím, že zorganizuje setkání s komisí a pokud tomu tak bude, tak eh, s velkým potěšením se toho zasedání zúčastním. Děkuji za socialisty. Eh, Marie Delvo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodaji. Chci potvrdit, že jsme obdrželi kompromisní návrhy a souhlasím s tím, že jsme opravdu na dobré cestě, eh, abychom nalezli řešení. Já, pro mě je obrovsky důležitá ochrana investorů, eh, co se týče taky eh, podávání no, zpráv, upozornění určitě musí být možné vstoupit eh, na trh i jej opustit, aniž by to eh, obsahovalo přílišné komplikace. Potřebujeme také ochranu investorů. A proto ve svém pozměňovacím návrhu eh, navrhuji, Aby to bylo tedy možné udělat ve chvíli, kdy tam není žádný maloobchodník, který tedy zůstane na um, daném trhu. V opačném případě, pokud je tam tedy nějaký investor zastoupen, tak je potřeba jej adekvátně chránit. nejsem proto, abychom eh, některé ty věci předkládali v, tom takzvaném, v té fázi pre-market a Myslím si totiž, že zatím nemáme hodnocení dopadu, nevíme, jak by to vypadalo a proto předtím, než eh, to zavedeme, bychom měli vědět, jaké by to mělo důsledky. Na závěr chci říct, že mě překvapilo, kolik počtu, kolik, jaký počet návrhů máme o výměně informací mezi vnitrostátními orgány. Eh, ono určitě samozřejmě je moudré informovat dopředu eh, hostitelskou zemi o záměru. Mít tyhle ty takzvané pre-market activities. A je samozřejmě eh, teď vlastně to možné, aby to bylo posléze učiněno, ale určitě si myslím, že by stálo za to to udělat i předem. A co se týče vyměny informací mezi vnitrostátními orgány a ESMou, tam asi všichni budeme souhlasit s tím, že je potřeba zajistit, že relevantní údaje jsou předány dále ale neměli bychom jak si zahltit ESMu příliš mnoha daty, protože i příliš mnoho informací v podstatě potom eh, skrývá informace, když to takhle řeknu. A kromě toho máme stávající databáze, takže je důležité se zamýšlet nad tím, jak by mohly být eh, doplněny a Pak máme vlastně propojení mezi těmi vnitrostátními orgány a ESMO. Ale určitě jsme tady na dobré cestě. Máme talentovaného zpravodaje a věřím, že tady najdeme rychle kompromisy. Děkuji. Děkuji. A nyní zelení. Eh, Sven Gigol, stínový zpravodaj. Prosím, máš slovo. Eh, kamaráde, eh, this is Chci se zaměřit pouze na klíčové body. Souhlasíme s ambiciozním přístupem komise, zpravodaje a většiny eh, přítomných, že je potřeba otevřít trh eh, v eh, kapitálové tedy unii bez zbytečných bariér, což potom umožní kapitálové pohyby. Zároveň je potřeba zajistit silný eh, rámec ochrany, což jsou v podstatě eh, dvě strany jedné mince. Mm, je tam ale pár věcí, se kterými nesouhlasíme, i když si myslíme, že kompromisy už se vydaly správným směrem. Věříme, že co se týče systematického informování o marketingových komunikacích, tak tam by slovo shall bylo vhodnější než may. Takže když zavádíme evropská pravidla, bychom vždy měli vyžadovat vyšší míru <clears throat> ochrany spotřebitelem, což je velmi důležité, tak abychom mohli zajistit, že lidé nemají pocit, že silnější unie kapitálových trhů vede ke ztrátě Mm, na straně ochrany spotřebitele. Těší nás, že u kompromisu ke článku 2 máme detailní výpočet rizik a výhod mm, nákupu jednotek, mm, akcí, fondů a kromě toho celý ten článek je upgradeován do RTS. Navrhovaný kompromis také zahrnuje náš návrh, abychom měli hyperlinky na prospekty a klíčové informace a e, bude tam také, pokud to bude vhodné, přístup k evropským um, nástrojům pro nápravu, pokud to bude tedy nutné. Takže to je určitě první krok k lepšímu vymáhání uh, kolekt, práv kolektivních investorů, co se týče těch primarketingovaných otázek. My si myslíme, že komise ve svém původním návrhu nalezla dobrou rovnováhu a jsme tedy proto, abychom to takto ponechali. Měli bychom to tedy omezit, to pre-marketing, podle eh, přísných podmínek, jak byly stanoveny. Váš pozměňovací návrh 135, médií, který se týče o neformálním podávání zpráv o eh, pre-marketingu, to je tam vlastně tedy součástí toho kompromisu eh, přijde nám to jako krok ku předu. Mm, musím také zdůraznit, že myšlenka posílit eh, eh, regulaci o eh, peněžním trhu kolegy Hejzema Kamalem z EKR, to je jakoby špatný vtip. Mm, těší nás, že na to eh, dvě velké skupiny zareagovaly, že to ne, nepřijímají a, a že ta, mm, ten požadavek eh, tedy byl v podstatě takto zrušen. A na závěr chci poděkovat zpravodaji za to, že tento týden na zasedání stínových zpravodajů budeme mít setkání také s komisí a radou o PREPSu a USITSKITech, což je velmi důležité. Protože pokud budeme čekat ještě dále s tím eh, zavedením PREPSu, tak eh, vlastně riskujeme integritu celého návrhu na druhé straně eh, klíčové informační dokumenty musí fungovat a já se tedy těším na to, co řekne komise, zejména ohledně toho, zda nám mohou zaručit, že to tedy bude fungovat. Za těchto podmínek bychom se měli snažit dodržet to, co jsme si prohlasovali a mít PIPS, PIPS eh, jako klíčový eh, dokument, jako ehm, všeobecný nástroj. Děkuji. Děkuji mnohokrát. GUE tady není, ostatní frakce nemají stínové zpravodaje, takže dám slovo komisi, eh, na kterou zazněla výzva a která se tímto také zabývá. A možná bych se v rámci svého stanoviska také ráda zmínila o dvou aspektech. První, to se týká eh, peněžních fondů, které skutečně se znovu eh, vynořily a zase nám tady eh, jsou takovým eh, před, legislativním předvojem. Eh, chápu stanovisko velkých frakcí i zelených. Nevím, nemáme tady ještě nezaznělo tady stanovisko zpravodaje. Možná stínový zpravodaj by mohl říci pár slov k tomu z hlediska legislativní praxe by to asi nebylo nejšťastnější. Všichni si vzpomínají na tu diskusi, kterou jsme měli s komisí, s ESMA, eh, tedy uznání toho veřejného charakteru stanoviska právní služby komise, které, která jasně uvedla, co si myslí o této problematice, takže asi bychom měli eh, zohlednit vůli zákonodárců Eh, tedy nezohledňovat eh, tyto eh, legislativní pokusy v rámci tedy snahy dosažení rovnováhy na úrovni 1. Pokud jde o PRIPS a zahrnutí PRIPS a, s tím, a tím příslušné legislativy, Víme, že mm, jsme hovořili o tom, že nejprve proběhne hodnocení, jak PRIPS funguje a eh, pokud jde o PCVM, eh, budeme se zabývat tím, eh, jak se to bude uplatňovat. Někteří dnes vycházejí s tím, že vstup flatnost PRIPS byla posunutá, ale mm, ráda bych poznamenala, že v zemi, eh, kde se hodně volalo po eh, odložení eh, tedy platnosti PRIPS, tak já jakožto spravodajkou v této oblasti musím říci, že dostávám dopisy od Združení spotřebitelů, které, která vyjádřují své obavy v tom smyslu, že PRIPS se nebude na tuto oblast vztahovat na kolektivní investování Eh, a tedy nebude možné eh, mít eh, přístup k relevantním informacím. Já bych tedy volala o tom, abychom nalezli co nejlepší řešení v co nejkratším termínu. Je třeba si uvědomit, že tady není politický konsenzus, do konce volebního období eh, dozorové orgány nebudou moci postoupit na úroveň 2, ale eh, uvidíme, jak to bude s harmonogramem, budeme diskutovat eh, se zpravodajem a komisí, ale neměli bychom to odkládat příliš v čase. A nyní dám slovo komisi, aby mohla zareagovat na ty dotazy, které tady zazněly a nemusí tady odkrývat co, co se řeklo na zasedání sínových zpravodajů a PRIPS, ale můžete vystoupit i k tomu. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Eh, děkujeme za práci, kterou jste odvedli na tomto důležitém návrhu. Několik slov k těm nejdůležitějším oblastem. Eh, v komisi, co se týče koncepce eh, pre-marketing, chtěli jsme zavést záruky a vy jste o tom také hovořila, co se týče třeba oznamování příslušným orgánům Eh, tak, aby tyto orgány mohly provádět eh, dozor nad těmito aktivitami. To je velmi důležité. Co se týče denotifikace, tak eh, my si přejeme, aby existovaly harmonizované podmínky pro denotifikaci, protože nebudou-li stanoveny tyto podmínky, tak by to podkovalo situaci. A tak je důležité, abychom měli harmonizaci a přeshraniční distribuci a usnadili přeshraniční distribuci. Jak některé někteří eh, z vás řekli, komise nepodporuje eh, pozměňovací eh, návrh ohledně finančních fondů a je to v souladu s nařízením o finančních trzích, protože tato technika by vlastně vedla k tomu, že by se obcházely záruky obezřetnosti, které jsou v tomto nařízení a Tímto by se tedy toto nařízení obcházelo. Co se týče PRIPS, tak naším eh, konečným cílem je dosáhnout toho, aby každý eh, subjekt, každý aktér eh, by díky PRIPS zaručil soulad v rámci celého malobchodu. Co se týče dvojí zátěže, tak ta víme, že není žadoucí. Taky jsme vzali eh, v potaz eh, eh, návrh, co se týče subjektů kolektivního investování do přivoditelných cených papírů na další dva roky. Nemůžeme souhlasit s tímto navrženým řešením, protože tedy, pardon, my tedy souhlasíme s tímto návrhem, co se týče UCIC a chceme postupovat rychle Eh, společně s ESAS, eh, tak abychom eh, provedli další změny na úrovni 2, tak aby to bylo vhodné pro fondy USIC. A také předložíme další revizi PRIPS v dohledné době, tak abychom zohlednili různé situace. Takže co se týče Eh, této situace, tak se musí na to nahlížet z hlediska dlouhodobých cílů a je důležité, aby PRIPS eh, eh, byly součástí tedy toho celkového rámce napříč udvětvím. Děkuji. Stínový zpravodaj nebo zástupce zpravodaje chce se vyjádřit, ne? Takže mm, bude, budeme Wolfa Klince mírně informovat a přejeme vám tedy úspěšnou práci při eh, tedy eh, provádění těch eh, posledních kompromisů a hlasovat by se mělo 3. prosince. A tím máme ukončeny body 10, 11 a můžeme přejít k bodu 12, což je výroční zpráva bankovní unie eh, za rok 2018 a Neil Storvalc je zpravodajem. Prosím, máte, eh, máte slovo, je tam těch 186 pozměňovacích návrhů. Uh, thank you, chair. Uh, děkuji. Paní předsedající, ano, měli jsme 180 Eh, přes 80 pozměňovacích eh, návrhů. Některé se eh, týkaly úvodních ustanovení. My jsme se snažili je vytřídit. A ten můj problém, který mám, není to váš problém, ale je, že se musím vynasnažit, aby ta zpráva byla kompaktní a stručná. A to je problém i pro novináře, jako jsem já. Většina pozměňovacích návrhů jsou velmi konstruktivní, proto tam není problém s tím, že by eh, pozměňovací eh, návrhy se eh, ubíraly nějakými různými neuchopitelnými směry, ale Já jsem se vynasnažil v rámci kompromisních návrhů zohlednit co nejvíce eh, podnětů. Není to vždy jednoduché, protože ty velké frakce eh, směřují trošku eh, jiným směrem než já v těch ústředních otázkách a proto já jsem se snažil nalézt znění, které by vyhovovalo oběma frakcím. Pokud je o text kompromisu a o e, návrh, tak se snažím, aby to bylo co nejkoherentnější a to je e, problém, protože různé myšlenky se objevují e, v úvodních ustanoveních a v různých částech zprávy. A my jsme se snažili, aby to znění jsme dali pouze na jedno místo a ne, aby se to eh, opakovalo na několika místech, tedy aby se ten stejný text objevoval v různých článcích. Chtěl bych proto eh, požádat, aby stínoví zpravodajové byli nadále konstruktivní, tak jako na začátku tohoto procesu, a aby byli otevřeni vůči kompromisům. Já opravdu dělám vše, co je v mých silách, aby zohlednil všechny pozměňovací návrhy, které máte k různým bodům. ale chtěl bych vás vyzvat také eh, k určité přiměřenosti, abychom se drželi stručných eh, znění a abychom eh, ten návrh zbytečně nerozšiřovali. Ještě jednou závěrem vám děkuji za vaše pozměňovací návrhy. Existuje eh, široká podpora pro tuto zprávu a já udělám vše, co bude v mých silách, abych eh, pokračoval v našich diskuzích konstruktivním způsobem. Děkuji paní předsedající za to, že jste eh, vyjádřila vaši podporu a že jsme si mohli vyslechnout jednotlivé priority. Děkuji za EPP. Stínový zpravodaj Tomáš Mann. Herr Pavanche, ja, ich wollte zunächst dem... Nejdříve eh, bych chtěl poděkovat eh, panu Torvaldcovi. Myslím si opravdu, že je to velmi dobrá zpráva, velmi dobře vyvážená a to, co on řekl, je důležité, že je eh, podstatné, abychom byli kompaktní, abychom se neopakovali, to určitě zní dobře. Je důležité být konstruktivní i při setkání stínových zpravodajů. Já za Evropskou lidovou stranu eh, mohu s tím eh, jen souhlasit. Mm, co se týče dokončení bankovní unie, tak to je velmi důležitým krokem také pro stabilitu trhu. Musíme mít eh, jednotný trh, ale musí tam být rovné podmínky hospodářské soutěže a v oblasti bank je to velmi důležité, protože ty náklady, které vznikají těm malým bankám, tak aby se zbytečně nenavyšovaly, protože tyto banky financují malé a střední podniky a tím tímto by to bylo ohroženo. My jakožto EPP považujeme za zvláště důležité, aby byl zachován eh, princip proporcionality a to zaznělo také ve zprávě té velmi důležité bankovní unie. Ta ještě stále pořád není na konci. Některé ty diskuze jsou velmi sporné, co se týče EDS, co se týče zajišť, zabezpečení eh, vkladů tohoto eh, systému a toto, v tomto zajištění se musí pokračovat ale je potřeba eh, zohlednit, že existují eh, různá rizika v rámci jednotlivých eh, vnitrostátních bankovních systémů a to se velmi dobře eh, odrazilo v pozměňovacích eh, návrzích a jsem eh, velmi rád, že se toto objevilo i v kompromisním návrhu. Musíme také zde zachovat rozmanitost našich bankovních systémů a protože tímto dosáhneme konkurenceschopnosti našich bankovních systémů. Tady neexistuje jedno řešení pro všechny, musíme zachovat tu diverzitu. A rovněž Eh, také musíme mít ustanovení, které se týkají praní špinavých peněz. To musí být prosazeno, proto já vítám návrh komise, eh, třeba úlohu EBA. Je důležité, abychom tuto úlohu eh, posílili, protože je důležité, aby Eh, eh, občané, aby se jim vyšlo vstříc v případě, že dojde k selhání eh, bank a je důležité, aby legislativa pro praní špinavých peněz, aby nevedla k úplné změně situace ehm, dohled bank, tak tím se tato situace řeší. Potom otázka úvěru, těch, mm, týká se to těch ehm, Mm, nesplacených úvěrů. E, tato věc je e, velmi e, důležité a nesmí to vést k tomu, abychom nějakým způsobem v této oblasti zaostávali. A mohu tedy vyjádřit naši podporu a ve středu se tím budeme zabývat během setkání s jinou zpravodajů. A e, potom, co se týče e, e, zprávy z vlastní iniciativy, tak to je určitě velmi důležité a uvidíme, co se stane do konce roku 2018. Existuje eh, mnoho věcí, které bohužel nejsou zakotveny v legislativě členských států a my se musíme postarat o to, aby došlo k opravdu eh, k podstatným eh, pokrokům v této oblasti. A to se netýká pouze otázky volební kampaně, ale je to otázka všeobecné důležitosti, protože občané potřebují více jistoty v této oblasti. Děkuji. Uh, vielen Dank. Uh... Děkuji. Za socialisty nyní stínový zpravodaj Ronas Fernandez. Děkuji. Úvodem bych chtěl eh, poděkovat eh, panu zpravodaji Torvalcovi. Myslím si, že jeho úvodní zpráva je opravdu velmi rozumná a vyvážená. A počet pozměňovacích návrhů, eh, který byl předložen, není to mm, nějaký obrovský počet, tak vidíme, že rozdíly sice existují, ale že ten původní text je opravdu eh, rozumně sestavený. My už jsme měli možnost eh, prostudovat eh, některé kompromisní návrhy, které pan zpravodaj poskytl stínovým zpravodajům. Zatím to tedy piluj, vypilujeme pilujeme a víme, že tady existují určité body, které určitě musíme zlepšit. Myslím si, že je důležité, aby tato zpráva byla zasazena do určitého rámce, protože aniž by se jednalo o legislativní návrh, tak se jedná o zprávu, která je potřebná. A tato zpráva je potřebná z toho důvodu, že chceme-li hovořit o bankovní unii, tak eh, první údaj, eh, který musí být v takovéto zprávě anebo při jakékoliv diskuzi, takže ta bankovní unie není dokončena. Ano, je pravda, máme eh, společnou legislativu, máme společný orgán dohledu, máme mm, také společný rezoluční fond, ale je pravda, že bankovní unie je ještě daleka toho, že by se jednalo o ukončený prvek v součásti eurozóny. Proto budeme-li každý rok rok diskutovat o bankovní unii, tak je eh, potřeba, aby ten eh, první bod ohledně bankovní unie, tak je, že řekneme, že i když jsme dosáhli pokroku, tak z hlediska institucionálního nás, ještě, nás ještě čeká dlouhý kus práce. Možná v budoucnosti, až ta bankovní unie bude hotová, tak potom můžeme diskutovat o tom, zda to funguje dobře nebo ne, jakým způsobem můžeme zlepšit fungování institucí, které jsou součástí Evropské unie, ale momentálně musíme uznat, že zatím nemáme dokončený institucionální rámec v rámci bankovní unie. A proto je velmi důležité, a nebylo by logické, že ve zprávě o bankovní unii eh, bychom hovořili o uplatňování, o regulaci, o bankovním balíčku a tak dále, o všech těch otázkách, jak funguje bankovní unie, takže že bychom o tom hovořili, aniž bychom zmínili, že bankovní unie dokončená není. Eh, samozřejmě existujeme pojištění vkladu a potřebujeme eh, pojistku eh, pro celek bankovní unie. A to jsou ústřední prvky jakékoliv zprávy, minimálně do toho momentu, kdy budeme mít, jak říkám, dokončenou bankovní unii. A to si myslím, že je nejdůležitější. Co se týče fungování a ostatních otázek. Já si myslím, že pan zpravodaj, a k tomu bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, kde se hovoří o rizicích eh, bankovních eh, institucí a že tato rizika se řeší prostřednictvím bankovního balíčku a doufáme, že brzo se v rámci trialogu dospěje k dohodě, ale ano, tady se hovoří o té nové eh, legislativě, o těch úvěrech v selhání. A myslím si, že je důležité, aby když budeme hovořit o tom, že je potřeba snížit e, rizika, e, která jsou navázaná e, na, ta, na ty úvěry v selhání, tak je potřeba také hovořit o těch rizicích v souladu s úrovní 2 a 3 a také co se týče interních modelů Eh, pro eh, kalkulaci kapitálových požadavků. Moje frakce je otevřena diskuzi ohledně toho, jak můžeme zlepšit otázku rizik úvěru v selhání, ale je potřeba také dát na stůl eh, rizika, která souvisí s aktivy úrovně 2, úrovně 3 a také co se týče používání interních modelů, které můžou obnášet dodatečné riziko pro bankovní unii jako celek. Eh, jak už jsem řekl, že je důležité eh, dokončit bankovní unii a myslím si, že nezávisle na různých eh, přístupech, které můžeme mít, jaké pojištění vkladu by mělo být v rámci bankovních unii, je logické že tady existují rozdíly v rámci tohoto výboru, ale určitě všichni souhlasíme v tom, že musíme mít pojištění vkladů na základě návrhu Evropské komise a je eh, eh, důležité eh, tady zmínit to potřebu dokončení bankovní unie. Potom jsou tady eh, další eh, věci, které souvisí s aktivy, eh, které bez rizik. Předložilo se několik pozměňovacích návrhů ohledně obezřetnostního přístupu ke státnímu dluhu. Asi vás nepřekvapí, že v rámci naší frakce máme za to, že jakékoliv rozhodnutí v této oblasti se musí zakládat na mezinárodních dohodách a že to musí vyplývat z bazilejských dohod a v každém případě jakákoliv revize která změní eh, eh, podmínku eh, pojištění státního dluhu, tak vše to se musí doprovázet otázkou aktiva bez rizika pro eurozónu jako celek. Proto naše frakce pozitivně Eh, nahlíží pozitivně na návrh komise eh, Sovereign Bank Securities, anebo jakýkoliv jiný návrh, který nám umožní, abychom dospěli k dohodě ohledně toho, jak můžeme eh, revidovat otázku obezřetnostního přístupu ohledně státního dluhu, ale jak říkám, to musí být v souladu s bazilejskou dohodou a musí se to týkat aktiv bez mm, rizik v rámci eurozóny a to se týká měnové politiky. Závěrem tedy eh, opakuji, myslím si, že je to velmi dobrý návrh. Zároveň si myslím, že pozměňovací návrhy eh, předkládají různé názory, ale myslím si, že určitě dospějeme k dohodě pomocí těch eh, obvyklých kompromisů, které jsme schopni tedy v rámci tohoto výboru vyjednat. Merci. Děkuji vám za e KR. Nikoho nevidím. Zelené Filip Amber také není. E, nikdo jiný, kdo by vypadal jako zelený. Za GUE to samé. FDD. FDD to samé. NF také. Ještě předtím, než e, dám slovo, nebo chtěl by někdo v rámci HDI, takže pokud ne, tak já se toho zhostím a zmíním dva body, které tady již zazněly od ostatních, ale chtěla jsem na to reagovat. První se týká transformace Evropského mechanismu stability. Já kladu obrovský důraz na to, že je třeba se zbavit toho špatného návyku, tedy volat eh, po nástupci Eh, jmenovat jakožto nástupce eh, Evropský měrový fond. Vím, že eh, v rámci veřejné diskuse to zaznělo při, v průběhu krize a hodněkrát jsme se nad tím zamýšleli a je celá řada dobrých důvodů, abychom nepřikročili k tomuto názvu. Je tady v prohlášení Mezenberg a to samozřejmě neovlivňuje činnost parlamentu, ale eh, toto prohlášení se snaží neodkazovat na Evropský měnový fond. A navíc jsou dva dobré důvody, proč tak nečinit. Za prvé, myslím, že by to bylo velice nebezpečné. Eh, vedlo by to eh, k zmatení, pokud jde o pravomocí měnových měnový, v měnových oblastech, tam máme Evropskou centrální banku a žádný jiný orgán by neměl spravovat měnovou politiku. Alespoň tak jsou dnes naformulovány smlouvy a nemyslím si, že by někdo navrhoval jejich změnu v tomto ohledu. A druhý důvod, který je možná kontroverznější, ale asi stojí za zmínku, ho, chceme-li hovořit o Evropském měnovém fondu, tak by to vypadalo, že do eh, evropského institucionálního rámce chceme zakomponovat eh, takovou, jakousi kopii Mezinárodního měnového fondu, ale my eh, nejsme Světovou bankou nebo OSN nebo v obdobném prostředí. My se nacházíme v prostředí, kde máme Evropskou komisi, která má monopol na iniciativu, centrální banka, Evropský parlament, takže nemůžeme institucionálně okopírovat eh, MMF eh, a i pokud jde o ten název, pokud skopírujeme ten eh, název, tak tady bude určitá nejasnost, pokud jde o ten cíl mm, a nebylo by to žádoucí. A e, ještě bych se vrátil k tomu, o čem hovořil Thomas Mann, ten P-word, protože to je diskuse, která je nyní napříč Eh, máme tady to eh, slovo proporcionalita, které je všude. A vy jste o tom hovořil také a eh, Říkal jste, že by neměl jeden model převažovat nad druhým, měla by tam být diverzita, ale to sebou nese i diverzitu rizik a je třeba si uvědomit, že každý ten model sebou nese určitá rizika. A otázka proporcionality Eh, neřeší eh, otázku rizika eh, spojenou s daným modelem. Takže pokud hovoříme o proporcionalitě, tak se nemůžeme odkazovat pouze na ten dozorovaný orgán, ale je třeba se podívat i na proporcionalitu toho modelu. Zda daný model sebou nesebe nějaká rizika pro nějaký tržní segment. Takže tady je třeba zvolit nějaký integrovaný přístup, eh, jinak eh, tedy je to taková hra hluchých a nebudeme nějak eh, respektovat výhody či nevýhody jednotlivých modelů. Tak teď jsem hovořila příliš dlouho, trochu jsem zneužila pravomoc předsedy a předám slovo zpravodaji. Thank you, chair. Thank you, chair, for your... Děkuji. Paní předsedkyně, mně to nepřišlo příliš dlouhé, mě to naopak přišlo zajímavé. Eh, co já si myslím o Evropské měnové unii, to se musíme vrátit do roku 1969, když Willy Brandt přišel na zasedání, řekl, že eh, Německo by mohlo dát 20% svých rezerv do Evropského měnového fondu. A tenhle míč, který tak hodil na pole, tady nám tady pořád lítá okolo. Vážený kolega Thomas Mann, eh, i přes jeho jméno tady neříká, že píšeme nějaký román typu Smrt v Benátkách. Eh, my tady se snažíme být struční. Jak říkal kolega Fernandez, máme všechny zdroje na to, abychom našli přijatelné řešení. Ovšem, obě dvě největší skupiny mají trošku odlišné názory, takže teď eh, na tom pracujeme. Každopádně děkuji vám oběma, děkuji také paní předsedkyni, kterou všichni máme tak rádi za vaše příspěvky a eh, přeji tedy všem dobré pokračování v práci. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Jsem velice ráda, že jsem mohla trochu přispět také k té vaší dnešní činnosti. Každopádně hlasování o vaší zprávě proběhne. Ne, tak nejprve pozměňovací návrhy, eh, to už jsme dělali, takže hlasování 27. listopadu. A každá frakce si tedy musí zajistit příslušnou kvotu. A Myslím, že tím jsme vyčerpali program pro dnešní den a e, tu funkci zítra zase bude zastávat někdo jiný. Přeji vám příjemný večer.